So, welcome everybody on after... Vítejte na našem odpoledním zasedání výboru Envy a prosím, abyste uh, ukončili dvoustrané rozhovory, usadili se, máme nabitý program a na první bod, na odpoledním pořadu jednání je bod 11, zvážení stanoviska evropské strategie pro nízkouhlíkovou mobilitu a bez dalších průtahů dávám slovo zpravodaji Damiano Cofoli. Slyšíte? Máte slovo. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva je odpovědí Evropského parlamentu na sdělení komise o evropské strategii pro nízkoemisní mobilitu. Zde jsou kompetentní výbory TRAN a ENVY, každá pro svou část podle článku 54 jednacího řádu. Udržitelná nízkoemisní mobilita je jedním ze základních prvků širšího přechodu k novému modelu rozvoje, o který usilujeme jako Evropané. Kruhové hospodářství s nízkými emisemi uhlíku tu Evropa potřebuje, aby zůstala konkurenceschopná, aby vytvořila nová pracovní místa, dobrá pracovní místa a podpořila mobilitu lidí i zboží. Ta velká výzva spočívá v tom, že definujeme a především provedeme nová opatření na rozvoj dopravy, který, která bude živena alternativní energií a to jak na globální, tak na evropské úrovni. Nesmíme zapomínat, že doprava přispívá k jedné čtvrtině emisí skleníkových plynů v Evropě a jsou hlavní příčinou znečištění ovzduší, to dobře víme. Cíl, který jsme si vytýčili, je jasný. Do poloviny století emise skleníkových plynů z dopravy musí klesnout alespoň o 60 v porovnání s rokem 1990 a musí postupně klesat směrem k nule. Jedná se o velmi komplexní a citlivou záležitost, kterou se musel vyřešit v několika řádcích. Dotýká se to několika záležitostí, o kterých se diskutuje tady i v jiných výborech, jako například nová směrnice o obnovitelných zdrojích energie, o biopalivech, nařízení o homologaci a dohledem nad motorovými vozidly, o tom se hlasovalo před několika týdny na plenárním zasedání. Já se chci koordinovat s kolegy, kteří jsou zodpovědní za tyto legislativní akty, abychom zajistili konzistentní řešení. Stanovisko se zabývá emisemi z různých eh, způsobů dopravy, osobních automobilů, dodávek, eh, kamionů, lodí, letadel. Pokud jde o automobily a dodávky, tak zde máme čtyři žádosti na komisi. Především navrhnout eh, cíl CO2 na kilometr v roce 2025 pro automobily mezi 68 až 78 gramy CO2 na kilometr a pro dodávky 105 až 120. To už žádal parlament i v minulosti. Kromě toho chceme vytvořit co nejrychleji testy, které budou probíhat v realistických, v reálných podmínkách a je třeba stanovit odvážný cíl, aby se na trh uvádělo co nejvíce elektromobilů a aby se podpořila výroba baterií druhé generace. A také je nezbytné spolupracovat na transparentnějším systému označování, pokud jde o spotřebu paliva. Pokud jde o kamiony, nákladní vozy, tak tady existuje veliká mezera. Já jsem žádal, aby komise předložila návrh, eh, která, který se bude týkat certifikace a monitorování emisí z kamionů do konce roku 2017, aby navrhla ambiciozní cíle CO2 do roku 2025. Upozorňuji, že pro tuto kategorii vozidel neexistují jasné a přesné emisní limity. I když představují asi čtvrtinu emisí CO2 ze silniční dopravy. Pokud jde o homologaci, v souladu s probíhající debatou jsem navrhl systém homologace a dohledu nad trhem, který bude transparentnější a bude zahrnovat také dohled Evropské unie aby se zaplnily ty mezery, ty nedostatky, na které upozornil skandál Volkswagen. Pokud jde o letectví, tak jsem vyjádřil nespokojenost eh, ohledně málo ambiciózní dohody, která byla dosaženo v rámci ICAO především eh, pokud jde o ten neutrální cíl růstu CO2 teprve od roku 2020 a především eh, od roku 2021 do roku 2026 je zde pouze dobrovolný charakter této dohody a také nedostatečný návrh komise, který stanoví, že zde bude geografické uplatňování systému ETS z letectví pouze na vnitřní lety v Evropské unii. Zdá se, že toto je jediná možná cesta k ambicioznější dohodě. Dále jsem ve stanovisku zdůraznil, že je nutno podpořit jednotné evropské nebe, aby se snížily emise CO2. A teď námořní doprava. Tam jsem navázal na to, co už parlament schválil v návrhu na řízení ETS. Mezinárodní námořní organizace nedosáhla cíle snižování emisí skleníkových plynů. Proto bude nutné, abychom měli srovnatelné systémy a aby ty emise CO2 v přístavech a v průběhu plaveb do těchto přístavů a z těchto přístavů, aby to spadalo od roku 2023 do systému ETS. Pokud jde o překročení, nebo tedy překonání paliv první generace, tam požaduji přísnější cíle než ty, které jsou obsaženy v nové směrnici o obnovitelných zdrojích, které by zohlednily nepřímou změnu používání půdy, aby se zajistila ochrana existujících investic. Zároveň také žádám, aby se podpořilo větší pronikání na trh pokročilejších biopaliv, které jsou eh, v souladu s principem hierarchie odpadů a dodržují přísná kritéria udržitelnosti, abychom se vyhnuli opakování stejných chyb, které byly udělány v minulosti v souvislosti s palivy první generace. Na závěr chci říci, že zemní plyn může a bude muset hrát důležitou roli na cestě k dekarbonizaci odvětví dopravy. Na závěr chci říci, že chci předložit několik pozměňovacích návrhů, které doplní tento text, eh, abych lépe rozvinul určité body a dodal tam některé body nové, které z prostorových důvodů nejsou v tom stanovisku začleněny. Informuji kolegy, že lhůta tak předkládání pozměňovacích návrhů je stanovena na 3. května. Děkuji. Now... Děkuji. A nyní stínový zpravodajové za jednotlivé skupiny EPP. Děkuji pěkně, pane předsedo. Také děkuji panu Cofolimu za návrh stanoviska. V parlamentu jsme se za poslední rok velice intenzivně zabývali otázkou měření emisí a splodin, také v rámci výboru EMAS, Zjistili jsme řadu skutečností, které jste právě uvedl, pane Cofoli. Měření emisí na silnicích je velice důležité, ale musíme ještě zjistit, co e, ve finále auta skutečně produkují. Jsou tady rozdíly mezi provozem a laboratoři. laboratoří. Určitě je potřeba také e, nezbytné používat nejmodernější technologie, protože by se tím podařilo snížit emise dusíkatých plynů. V případě dýzlu samozřejmě ta výhoda eh, absence CO2 je eh, patrná a zdá se tedy, že používání dýzlových motorů je alternativou. Pane Cofoli, eh, Myslím si, že společně s výborem Envy a TRAN se nám podaří předložit vyváženou zprávu. Máme tady strategii do roku 2030 a je zapotřebí zohlednit také e, podíl průmyslu. A proto je důležité, abychom zakomponovali do svých chovách také politiku klimat, ochrany klimatu a e, oblast průmyslu. Pokud e, se nemýlím, tak pan Eichaut je příslušný za výbor TRAN. Budoucnost eh, samozřejmě bude platit, patřit eh, službám v oblasti mobility, ale já nevím, jestli my jakožto eh, europoslanci o tom budeme rozhodovat, anebo jestli to bude komise, anebo jestli to bude trh, který bude dodávat výrobky a ve finále bude rozhodovat eh, spotřebitel. Myslím si, že jakožto politici musíme stanovit rámec jak pro inovativní, tak trvale udržitelnou politiku. Nicméně, myslím si, že plánované hospodářství Eh, tady nepřispěje žádnou dobrou radou. Pokud po, po, počítáme s tím, že eh, za nedlouho tady bude 25% podílu elektromobilů, tak to je vynikající cíl. Ale proč je to 25%? Proč by to nemělo být 20, 30 nebo 40%? Na základě jakého posouzení dopadů to spočívá? Je to vůbec realistické? Já nemohu prostě říct, že budu mít 25% elektromobilů, protože eh, to není jen tak. Musíme k tomu mít dobíjecí stanice, je potřeba vybudovat infrastrukturu a myslím si, že Tady politika nesmí být tím dirigentem, musí pouze stanovit ten regulační rámec, v rámci kterého budou probíhat inovace. Pokud je o leteckou dopravu, tak eh, to pan Cofoli zmínil velice eh, jaksi mírně. Ty návrhy z výboru TRAN jsou mnohem dalekosáhlejší. Otázka, je, jestli tady budou osu, určitá osvobození od DPH, eh, a pak tady máme leteckou dopravu, která, je, která se samozřejmě odvíjí v rámci velice silné mezinárodní konkurence a to je potřeba také vzít v úvahu při stanování tohoto regulačního rámce. Vy jste zmínil také ty um, hodnoty pro osobní vo, mm, vozidla 68 gramů. Uh, musíme o, o, uh, o, už upustit od těch laboratorních testů a pokud jde o ten výhled do roku 2020, tak tam bychom možná neměli hovořit o těch hodnotách v gramech, ale eh, definovat nějaký cíl percentuálního snížení, který by, bude, který by byl také realistický. Já si myslím, že veškeré harmonogramy související eh, s tímto stanoviskem jsou realistické, ale průmysl a příslušné odvětví musí být také 100, aby v tom běžném vývojovém eh, cyklu přišli s novými produkty. Pokud Eh, půjdeme dál než za rok 2022, tak to bude na, pro výrobce příliš, příliš mnoho. Eh, myslím si, že bychom měli zůstat u toho, u toho eh, limitního roku 2030, tak abychom byli v souladu s pařížskou dohodou. Ještě poznámka k elektromobilitě. Myslím si, že to, je, že to není žádný všelek. Otázka, odkud budeme brát ten elektrický proud. Pokud budeme mít 20 elektromobilů, tak ten Eh, proud, pokud bude vyráběn uhelnými či atomovými elektrárnami, tak to není trvale udržitelné. Myslím si, že by bylo dobré, abychom tady u, uvedli velice dobrý příklad eh, z, ze Saska Anhalska, Anhalska. Eh, Audi využívá vyrobený, metan vyrobený pomocí sluneční energie pro pohon vozidel. Myslím si, že příslušné odvětví by mělo mít možnost eh, vyvíjet tím eh, směrem, eh, který povede k produkci výrobků, které budou naopak atraktivní pro spotřebitele. Těším se na debatu s našimi, se svými kolegy. Doufám, že ta diskuse bude plodná. Děkuji. Děkuji. Mark Demesmaker za EKR. Máte slovo. Děkuji pane předsedo, pane Cofoli. Víme, že podíl dopravního sektoru na eh, emisích skleníkových plynů je značný. Podle posledních údajů Evropské environmentální agentury eh, byla eh, tato, byl tento předpoklad potvrzen. Je to také jedna z hlavních příčin znečištěného ovzduší v našich městech. Kvůli tomu jsou lidé nemocní, Může to být smrtící pro lidi i životní prostředí, i hospodářství. Jistě znáte ta děsivá čísla ohledně znečištění ovzduší. Slabí a nemocní lidé jsou vůči tomuto jevu velice zranitelní. 400 tisíc občanů v Evropské unii eh, každý rok zemře v důsledku špatné kvality ovzduší. My chceme oběhové hospodářství, které nebude používat eh, nadmíru paliv. Musíme eh, přejít k dalším zdrojům. Potřebujeme nové obchodní modely a další inovativní varianty. Musíme vytvořit rámec, který to umožní. Já vítám sdělení komise k tomuto tématu, které se zabývá, které obsahuje některé velice zajímavé návrhy jsou tu značné příležitosti, pokud jde o rozvoj různých variant mobility. A já chci poděkovat zpravodaji za tento návrh. Rozhodně to nebylo snadné, ty výzvy jsou obrovské a musí se eh, zohlednit obrovské množství eh, různých faktorů, což činí práci zpravodaje nelehkou. Já si cním eh, snah o zlepšení textu, možná bychom mohli hovořit o významu kvality ovzduší a zodpovědnosti společnosti při ochraně našeho vzduší. Ale musíme být eh, konzistentní, pokud jde o doporučení výboru EMIS, který představil text, který byl eh, schválen na plenárním zasedání. Čili tady jsou jasná doporučení, která by měla vyústit v zelenější přístup. Musíme řešit normy, testovací podmínky, informování spotřebitele a také je tu vazba s přechodem na oběhové hospodářství. Nesmíme zapomínat, že lidé jsou uživateli mobility. musíme držet krok s posledním vývojem. Náš, vývoj, náš výbor musí zdůrazňovat intermodální dopravu a také eh, nezapomínat eh, na vnitrozemskou plavbu. Budu se každopádně těšit na plodnou spolupráci. Děkuji. A paní Biller za Aldem. Děkuji, pane předsedo. Velice děkuji za slovo. Také bych ráda nejprve poděkovala zpravodaji za předložení návrhu stanoviska. Tento návrh eh, řeší podstatná témata, k nímž patří legislativní postupy, o nich jsme již hovořili, a nebo eh, jsou to také postupy, které budou ještě předmětem debaty. Jsou to například měření emisních hodnot pro Eh, osobní vozidla, homologizace, zahrnutí eh, mezinárodní letecké přepravy a vodní eh, dopravy do našeho rámce. To jsou ta hlavní témata. Ačkoliv musíme některé návrhy ještě prodiskutovat, tak ten návrh vychází z toho, že parlament může již formulovat svá očekávání, pokud je vytvoření tohoto rámce. K jednomu bodu bych ráda položila konkrétní otázku. V oddíle věnovaném eh, nízkoemisním eh, palivům, je to odstavec 14, tak eh, Nejprve se jedná o biopaliva první generace, která, kde musí být zpřísněna pravidla oproti tomu návrhu komise. Ráda bych zmínila, že ty vedlejší produkty, které v této oblasti vznikají, e, jsou e, důležitým zdrojem e, bílkovin pro zvířata a to je potřeba zohlednit. V odstavci 15 zprávy zpravodaje je něco, co osobně velice vítám. Zde je komise totiž vyzvána k tomu, aby stávající investice ochránila aby komise ochránila stávající investice do výroby biopaliv. K tomu bych si ještě nechala něco vysvětlit. Ačkoliv zatím eh, nechci zmínit detaily, tak bych eh, se ráda zmínila o eh, tomto tématu šířeji. Doprava zodpovídá za 20 emisí. Eh, doprava jako taková závisí z 94 na fosilních palivech a je to jediný sektor, kde emise za poslední čtvrt století naopak eh, stouply. Jak osobní, tak eh, nákladní přeprava se opět rozroste. Pokud je ochranu klimatu, tak eh, chceme eh, v podstatě přistoupit k totální dekarbonizaci. Ovšem eh, doprava při dosahování tohoto cíle musí sehrávat podstatnou úlohu. A hovoříme-li o nových zdrojích energie jakožto paliva pro nové způsoby dopravy, tak otázka, jestli Eh, to či ono palivo se může používat eh, ve větší míře. Jsou tady s tím velké výzvy. Eh, pokud jde o elektrifikaci tras používaných pro nákladní dopravu, stejně jako letecká přeprava, sebou nesou velká očekávání pokud jde o elektromobilitu, tak tam je situace neuspokojivá. Mobilita je komplexním tématem a musíme odstoupit od názoru, že existuje jedno řešení, které by bylo použitelné pro všechno. Pokud eh, poslouchám eh, ty návrhy legislativních postupů, tak mám dojem, že když se hovoří o eh, té politice mobility, tak uh, Ehm, se věnujeme spíše takovým drobným kručkům, ale nevíme, kam tyto drobné kručky dlouhodobě mají směřovat. Domníváme se, že v rámci eh, naší evropské strategie pro nízkoemisní mobilitu eh, budeme mít eh, během příštích 15 let ještě hodně práce. Musíme se na to dívat komplexně. Kde se nalezáme, kde chceme být za několik dekád a jaké, jaká systémová řešení musíme nyní uvést v život, tak abychom eh, dosáhli dlouhodobých cílů. Ehm, otázka, jestli eh, budeme eh, aplikovat stávající legislativní postupy, to je možné pouze pokud budeme mít jasný směr. To jsou všechno otázky, jimi se budeme muset zavízat v, příslí, v příštích eh, týdnech a měsících. Velice se těším na dobrou spolupráci. Myslím si, že i eh, v rámci jednotlivých eh, odvětví máme možnost počítat s mnoha inovacemi a myslíme si, že také výrobní průmysl Eh, potřebuje určitý eh, čas na to, aby realizoval změny, které nás přiblíží našemu velkorysému cíli. Děkuji pěkně. Děkuji a nyní stínový, stínová zpravodajka za GUE, paní Kirinen, prosím. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän raportööri Tjoffoli. Děkuji. Děkuji také zpravodaji za jeho návrh. Hovoří se v něm také o tom, co je relevantní v odvětví dopravy, díky čemuž by se nám podařilo výrazně snížit eh, emise v odvětví dopravy díky novým technologiím. Evropská dopravní politika dlouhodobě byla postavena na tom, že cíle snižování emisí se plní především díky rozvoji technologií v automobilovém průmyslu posledních měsících se však objevily různé nejasnosti v oblasti automobilové dopravy a ty vyvolávají různé otázky ohledně toho, zda toto odvětví je skutečně odhodláno snižovat emise. A proto já osobně považuji za velmi důležité snižovat emise v dopravě i jinými způsoby, nejen prostřednictvím rozvoje technologií. Myslím si, že nejefektivnější způsob, jak zajistit snižování emisí a dosažení cílů, je široký soubor opatření, který se skládá z rozumného plánu využívání veřejné dopravy, chůze a také jízdních kol, tak, aby se rozvíjely takové technologie, které nám v plné míře pomohou využít současných výdobytků techniky, aby se využívaly digitální služby a také různé cenové nástroje v procesu volby nebo výběru dopravního prostředku. Když tady hovoříme o nízkoemisní mobilitě, tak eh, v dosažení tohoto cíle nám pořád ještě brání vysoká závislost eh, na fosilních palivech. Eh, v poslední době velmi nízká cena ropy nám také stěžuje vzdálení se od využívání těchto fosilních paliv. Chtěla bych připomnět kolegům, že Evropská unie má různé finanční nástroje a díky nim má poměrně značný soubor různých opatření financování a já považuji za nevyhnutelné, aby tyto jednotlivé programy a nástroje, aby financování z těchto nástrojů bylo více nasměřováno na ty produkt, projekty v oblasti dopravy, které by nám pomohly dosáhnout snižování emisí či dokonce dosažení skutečně bezemisní dopravy v některých odvětvích. Je třeba, aby se využily takové nástroje na snižování emisí, které budou zapadat do rozhodnutí na komunální úrovni, na regionální úrovni členských států. Velmi důležitou roli samozřejmě se hrají městské oblasti, zhruba 23 všech emisí z dopravy totiž pochází právě z městských oblastí. Kromě toho Potřebujeme také větší kompetence přímo na místní úrovni. Byla bych ráda, kdyby tyto kompetence byly rozděleny co nejlépe, aby se optimálně využily městské oblasti ke snižování emisí. Myslím si také, že digitalizace a nové digitální služby umožnily nové způsoby dopravy, které, až se rozšíří, budou moci snížit, omezit potřebu vlastnit svoje vlastní auto a také budou znamenat velký potenciál snižování emisí v budoucnosti. Zatím tento potenciál není ještě v návrhu zprávy zohledněn. Já doufám, že i tyto služby se objeví i v městské dopravě, i v meziměstské dopravě, protože tyto služby nabízejí uživatelům velmi jednoduché formy přepravy a jsou také efektivní z hlediska nákladů. Ráda bych také připomněla jeden detail, a sice, i když například skapalněný zemní plyn se uvádí jako druh paliva pouze v přechodném období, myslím si, že by se to mělo takto vnímat, aby to byl tedy přechodný druh paliva a proto je nutno zajistit, aby infrastruktura, která se vytvoří s tímto cílem, aby se dala přebudovat na bioplyn v budoucnosti a zatím to není dostatečně rozpracováno v návrhu zprávy. Já ale předložím pozměňovací návrhy, ve kterých se k tomu chci vyjádřit. Musím také zdůraznit, že se s velkým nadšením těším na spolupráci s kolegy je to téma, které mě osobně velmi leží na srdci a považuji za velmi důležité. Děkuji. A nyní Keith Taylor za zelené. Prosím. Well, thank you very much, Chair. And, uh... Děkuji vám, pane předsedo. Já chci poděkovat panu Cefalimu za tento návrh, Já obzvlášť eh, vítám jeho výzvy na komisi eh, ohledně eh, snížení, cíle snížení do roku 2025 u těch eh, auta dodávek na základě testování v reálných podmínkách a na základě transparentního systému označování, z něhož by měli prospěch spotřebitele. Máme tu, zdá se, velkou konkurenci. Můžete to trochu stišit? Já předložím eh, pozměňovací návrhy, které doufám, že doplní tuto zprávu. Evropský dopravní sektor je jediným sektorem, který um, nesnížil svůj dopad na klima v průběhu uplynulých desetiletí. Zdá se, že emise CO2 v tohoto sektoru se zvýšily o 27% od roku 1990, přičemž doprava dnes představuje skoro 13 celkových emisí Evropské unie, nebo 30 celkových emisí Evropské unie. Takže je důležité, abychom dostal, chceme-li dostat našim závazkům z Paříže, musíme eh, ten, to, tyto emise snížit skoro na nulu. Eh, kromě toho, eh, navíc odpovídá doprava za 70 spotřeby ropy, dochází k explozivnímu nárůstu silniční a letové dopravy. Je jasné, že se jedná o neudržitelnou cestu, eh, která ohrožuje naše klima, naše veřejné zdraví a eh, kvalitu našich životů. Bez změn mobility nedostojíme našim klimatickým závazkům a přitom zvýšíme závislost Evropy na dovážené ropě a e, tím e, budeme e, vystaveni riziku budoucích krizí. Doprava musí nést svůj podíl. Musíme internalizovat externí náklady v dopravě. Například bezcelní kerosín, palivo v, v, v, té, v letecké dopravě, Eh, a další věci. To je všechno eh, nekalá soutěž, která jde na úkor udržitelnějších metod dopravy. A nad to víme, že je doprava eh, také výrazným přispěvatelem k znečištění ovzduší, což přispívá k respiračním a kardiovaskulárním onemocněním. A já naprosto chápu že snahou této zprávy je omezit eh, klimatické změny, respektive emise, které přispívají ke klimatickým změnám, ale nesmíme si nechat ujít eh, tu příležitost, zároveň řešit i eh, do, velmi vážné dopady znečištění. Špatná kvalita ovzduší převládá v městských zónách, což nás asi nepřekvapí, z, z, z motorových vozidel v důsledku Ehm, e, rostoucího používání dýzlových motorů, kdy, ehm, která vede k e, vysokému počtu e, částic v ovzduší evropských měst. Slyšeli jsme Světovou zdravotnickou organizaci, která tvrdí, že diesel je karcinogenní. Z těchto všech důvodů bych si přál, abychom zvážili úplný zákaz um, dýzlových motorů. Nejenom že zácpy zhoršují kvality ovzduší, ale navíc ještě kumulativní náklady eh, mezi období 2013 až 30 v Británii představují 307 miliard liber, ne, nebo eur a až 80 evropských občanů bude brzy žít v městských oblastech a městská mobilita představuje 70 veškerých znečišťujících látek z dopravy a 40 silniční eh, dopravy, eh, tedy zase zodpovídá za emise CO2. To ukazuje, že eh, posun k udržitelnějším způsobům dopravy je skutečně zapotřebí. Abych skončil na pozitivní notě, tak já jsem přesvědčen, že tyto eh, městské systémy dopravy představují nejlepší příležitost pro nízkouhlíkovou dopravu a snižování emisí. emisí. 60% eh, cest ve městě jsou kratší než 6 kilometrů, což by mělo znamenat jednoznačnou pobídku k tomu, abychom dali prioritu nemotorizované mobilitě, jako je například chůze či jízda na kole, případně kolektivní systémy dopravy, združování a sdílení automobilů a případně integrace e, udržitelné e, vodní, lodní dopravy e, po řekách a kanálech. Takže tady je obrovský potenciál vzniku intermodální udržitelné mobility, řetězců mobility a musíme řešit také nadměrné spoléhání a využívání eh, silniční dopravy v Evropě, lepší eh, distribuce ehm, těch eh, dodávek v poslední míli může zlepšit infrastrukturu a infrastrukturní sítě. Můžeme tak řešit úzká místa a zácpy. Kolegové a kolegyně, tady je obrovský potenciál udělat něco dobrého. Můžeme omezit jak emise CO2, tak i nebezpečné znečišťující látky v, o, v dopravním sektoru. A já se proto těším na spolupráci s kolegy, díky níž se nám podaří to zrealizovat. Děkuji. Děkuji a nyní paní Evy za FDD. Děkuji, pane předsedo, i já. Děkuji kolegu Zofolimu za jeho stanovisko. Takže První obecná úvaha je ta, která zde zazněla také z úst dalších kolegů. Emise v odvětví dopravy neustále rostou. A to jsou údaje, které uvádí různé zprávy, například Evropská agentura pro životní prostředí. A pak eh, je zde také ten skandál, ten slavný Dieselgate, eh, který jsme řešili v tomto parlamentu už více než rok. Jistě vítám s velkým zájmem požadavek okamžitě začít využívat PEMS pro měření CO2. To je nutné a nezbytné opatření, urgentní a také je třeba zlepšit veškerý systém kontroly automobilů, a to přímo na silnicích. Nejen tedy zrevidovat ten faktor konformity, ale snížit ho na jedničku. Co nejdříve, protože ten faktor konformity, to bylo politické rozhodnutí, to si musíme připomenout. A byl zaveden proto, aby výrobci automobilů dostali ještě více času. A to je celá v rozporu s reálnými údaji o dnes existujících technologiích, které umožňují dodržování stanovených limitů. Já doufám, že v tomto parlamentu se můžeme ještě více zamyslet nad systémem technologické neutrality. To je systém, kterého se držíme a který nás zavedl na špatnou cestu. Dnes je opravdu nemožné chtít ještě dále sledovat tento princip a nepochopit, že je třeba dát přednost těm čistším technologiím, které mají menší dopad na životní prostředí. Mám teď na mysli třeba veškerou tu záležitost eh, s částicovými filtry u všech dýzlových motorů. Já se ptám, má komise zájem pracovat eh, na této otázce, vést jakési šetření, protože pořád je zde veliký zmatek. Máme údaje a hodnocení, které nám velmi jednoznačně mohou ukázat, že ty částice prostě nejsou těmi částicovými filtry zachycovány, jsou pouze drceny na ještě menší část, částičky, takže ještě více poškozují lidské zdraví. Ve sdělení komise se nehovoří o akustickém znečištění, což je další závažný problém, který každý rok eh, působí celou řadu úmrtí a mělo by se na tom ještě mnohem více pracovat. Nesouhlasím se s pravodajem v tom, pokud jde o zahrnutí leteckého a námořního námořního způsobu dopravy do systému ETS. My už jsme se k tomu vyjádřili. U letectví i u námořní dopravy víme, že je možno udělat eh, jiná konkrétní opatření, aby se vyřešily tyto problémy. Zdá se třeba banální, že v odvětví letecké dopravy ty emise vzrostly v průběhu let, nedošlo tam k žádnému vylepšení emisí a ty náklady platili a nesli spotřebitelé, to znamená my všichni, kteří kupujeme letenky, protože my všichni platá, platíme za ty kvóty ETS. Jsou zde tedy jiné nástroje, které by mohly být uplatněny především v odvětví námořní dopravy. Tento sektor má obrovské spoždění, takže má ještě větší prostor se zlepšovat. S využitím například daňových pobídek, které by umožnili využívání motorů, které používají čistší paliva, jako například eh, zemní plyn. A nebo třeba použití plachet. To je taková, řekněme, stará technologie, ale dnes by se mohla znovu použít a mohla by znamenat eh, velkou úsporu paliva. A ještě chci připomenout něco, co jsem si s velkým potěšením přečetla ve sdělení komise. A sice i komise jasně říká, že je nutno, aby členské státy eliminovaly přímé i nepřímé dotace na fosilní zdroje, protože členské státy, včetně Itálie, i nadále financují fosilní paliva. Je třeba tedy podporovat železniční dopravu a elektromobilitu, a to mnohem přesvědčivěji, a já doufám, že toto bude výsledkem této zprávy. Děkuji. A poslední stínovou zpravodajkou je paní Dornáno za ENF. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu Zofolimu za jeho práci k níž předložím několik pozměňovacích návrhů. Souhlasím s tím, že je třeba stanovit eh, po roce 2025 eh, cíle pro automobily a dodávky a vycházet eh, z ambiciozních čísel definovaných na světové úrovni. Ale je třeba držet se také závěru expertů Světového fóra pro harmonizaci legislativ pro automobily a dodávky a také držet se těch eh, doporučení expertů, kteří jsou autoritou v této oblasti. Pokud jde o cyklus VLTP, tak eh, tady si musíme dát pozor na reciprocitu uplatňování nového cyklu na světové úrovni, především ve Spojených státech a v azijských zemích. Podporuji myšlenku iniciativ eh, na podporu baterií nové generace a také elektromobilů. A to pro všechny země, které to mají zájem, nejen v Evropské unii, protože potřebujeme mezinárodní standardy. Pokud je o systém jednoznačného a srovnatelného označování, tak eh, tam je nutné, aby občané byli informováni, tento systém musí být zaveden na půdě kompetentních mezinárodních organizací, pokud jde o světový dohled a o světové cíle v oblasti snižování emisí po roce 2025, především u kamionu, tak zde komise musí, komise musí podpořit akci na půdě Světového fóra, které jsem před chvíli zmínila. Pokud jde o využívání městských autobusů, které budou nízkouhlíkové a pokud jde o ekologická výběrová řízení, tak tady vyzývám komise, aby přijala evropskou legislativu, aby ve veřejných zakázkách bylo snadnější zahrnout zahrnout ekologická kritéria. Když si vzpomeneme na Dieselgate, tak je skutečně nutno zavést důležitější, přísnější kontrolu, ale pořád tedy pod dohledem fóra, které jsem zmínila, protože toto fórum je dostatečně nestrané, aby se mohlo zabývat tímto skandálem. Pokud jde o faktor konformity, pro emise NOx, které považujeme za vysoké, je možné je přeskoumat, ale pouze v případě, kdy je zajištěna aplikace těchto norem i v ostatních světech, světových státech, které vyrábějí automobily. To by mohlo přispět k dosažení klimatických cílů pro rok 2020 a cílu pařížské dohody v rámci organizace ICAO, která je legitimní aby jednala v tomto smyslu. Já si myslím, že je třeba vzít v úvahu stanovisko Mezinárodní námořní organizace, pokud jde o snižování emisí. Můžeme samozřejmě podpořit snižování emisí CO2 v mezinárodních přístavech. Cílem je provádět dlouhodobě dekarbonizaci odvětví dopravy, nicméně Nesmí to probíhat bez souhlasu jednotlivých států v rámci legitimních mezinárodních struktur. Děkuji všem stínovým eh, zpravodajům a vzhledem k tomu, že máme málo času, tak musím přijmout dvě opatření. Jednak uzavřu seznam řečníků, ten skončí panem Eichautem musím také omezit řečnický čas na 1,5 minuty. A nyní dám slovo paní Delé. Děkuji vám, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodaj za toto stanovisko. Vrátila bych se však eh, k otázce biopaliv. Samozřejmě, že s ním souhlasím, pokud jde o to, že je potřeba eh, eh, chránit stávající investice ale není to kompatibilní s, s tou pozicí k těm biopalivům první generace. Připomínám, že tato paliva první generace, která vyplývají například z produkce řepky, tak e, to zaručuje určitou nezávislost, e, tedy je to na, na úkor té e, nezávislosti proteinové, které jsou dnes často dováženy ovšem v podobě GMO. Eh, protože není eh, s tím počítáno v rámci společné zemědělské politiky. Ovšem v oběhovém hospodářství tam vycházíme z toho, že na základě této zemědělské produkce, jako je například řepka, můžeme vytvářet eh, bílkoviny, ale můžeme zároveň vytvářet také biopaliva. To znamená, že je to v podstatě něco, co odpovídá oběhovému hospodářství. Ehm, a to znamená, zároveň to Eh, dává zemědělcům určitý příjem, který je často eh, v současné době velmi omezený. Jinak eh, tato zpráva se mi zdá, že když postupně odbourává biopaliva, tak trošku předjímá e, diskuzi, která nás teprve čeká a která se týká směrnice o obnovitelných energiích. Děkuji. Děkuji. Paní Šerpěrik. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji panu Cafalimovi, mu poděkovat. A musíme rozlišovat mezi sektory. To znamená, v čtvrtém, pátém balíčku komise musí předložit nižší eh, faktory způsobilosti. Musíme zajistit, aby automobily nepřekračovaly Eh, požadavky. Ale musíme myslet ta, eh, také na, na musíme myslet také na eh, chov dobytka. V tom souhlasím s panem zpravodajem. Dále lodní sektor, který je v krizi neměli bychom ho vystavovat žádnému dalšímu tlaku. Měli bychom podporovat eh, ty nejčistší dopravce, Brexit, Turecko a eh, další eh, faktory vystavují toto odvětví velkému tlaku. A čistší paliva jsou do určité míry řešením. Evropská unie nedělá dost. Musíme dbát na naši konkurenční pozici kvalita ovzduší eh, na moři je mnohem lepší než ve městech. Myslím, že tady jsme učinili poměrně slibné první kroky. Proč ovšem zpravodaj říká, že třeba eh, eh, letecké společnosti neudělali dost? Já si myslím, že začali něco dělat. Budeme každopádně předkládat pozměňovací návrhy. Děkuji. Pan Balča? Elnök úr, köszönöm a szót. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Je jasné, že údaje ukazují, jak je to důležité téma, kterým se zabýváme, emise skleníkových plynů. Z 25% pocházejí z odvětví dopravy. Ve strategii se zdůrazňují elektromobily a také se zdůrazňuje potřeba rozšířit eh, síť dobíjecích stanic eh, pro tyto elektromobily. Musíme také se podívat na to, do jaké míry používání těchto automobilů, těchto elektromobilů je skutečně stoprocentně čisté. Musíme tedy zjistit, z jakých zdrojů pochází elektrická energie, která je k jejich pohánění využívána. Víme například, že Německo si zaslouží pochvalu, protože se velmi rozšířila například sluneční energie, solární energie nebo větrná energie. Pokud jde o výrobu elektrické energie, musíme si uvědomit, že ne vždy se jedná o energii z čistých zdrojů. Například eh, na bruselském letišti jsou eh, taková ta kola, na kterých můžete šlapat, abyste si dobili mobilní telefon. Ale ne vždycky je to tak jednoduché. Musíme se tedy zaměřit i na zdroj této elektrické energie. Bylo by zajímavé přesně definovat eh, tu potřebu produkovat čistou elektrickou energii. A z tohoto hlediska se do toho zahrnuje také atomová energie, nejen zelená energie, pokud jde o tu, která je používána elektromobily. Takže nejen tedy zelená energie, ale také energie atomová. Děkuji pěkně, pane předsedo. Minuta půl je skutečně málo. Dovolte, abych zmínila několik bodů. Zmíněn byl tady výbor EMIS. Je jasné, že tento výbor začal pracovat v rámci snah o snížení CO2, ale vznikl tam eh, velký problém s dusíkatými splodinami. Musíme mít všichni na zřeteli, že zákony, které budeme eh, v život, budou také realizovatelné. To za prvé. Za druhé, jednotné evropské nebe, tam je velká, velký potenciál úspor. Když si vezmeme eh, například konkurence mezi Španělskem a spojen, Spojeným královstvím, tak eh, samozřejmě eh, tyto dva státy jsou na míle vzdáleny nějakým společným postupům. Sdílené hospodářství musíme politicky podpořit eh, spoustu věcí a vytvořit eh, adekvátní rámec. Kolega Taylor zmínil městskou dopravu. Tady je ehm, samozřejmě možnost snížit emise, ale k tomu jsou pří, eh, jaksi nutné příslušné nabídky. Je tady spousta programů, spousta postupů, které musíme zvážit. Čistá doprava, strategie čisté dopravy, to se nesouvisí pouze s čistými palivy, s CNG a LNG, ale je potřeba vypracovat také strategie pro využívání vodíku. A tady zaostáváme. A poslední věc, nám, pardon, námořní a letecká doprava. Eh, já jsem se podíval na ty fotografie eh, z Fora pro udržitelný rozvoj. A je tam spousta věcí, kterým, ze kterých si můžeme vzít příklad. Děkuji a není pan Eichhout jako poslední řadě, ale stejně významný jako předchozí řečníci. Prosím, dodržte minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Předně bych rád poděkoval panu Sofolimu za na jeho návrh stanoviska k tomuto významnému tématu. Rád bych zdůraznil, že tady hovoříme o budoucnosti mobility v Evropě, na našem kontinentu. A myslím, že bychom se měli vyhnout stereotypním eh, pohledům. Když se podívám především na to, jak vypadá městská doprava, v Evropě, tak je jasné, že ta se zcela změní. A změní se pouze tehdy, pokud eh, tou změnu způsobíme příslušným vhodným způsobem. Bude to přínosné pro lidi žijící v městských oblastech. Když hovoříme o stanování cílů pro elektromobilu, tak eh, přesně zde se musíme zbavit těch eh, neefektivních spalovacích motorů, které pohánějí auta v městech a nejen, že produkují CO2, ale další splodiny. Nezměníme to jenom tím, že se budeme dívat na trh a doufat, že přijde s nějakým řešením. Celková struktura fosilních paliv samozřejmě požívala politické politiky od samého začátku a pokud to chceme změnit, tak potřebujeme také další velice cílenou politiku. Další otázka. Jaké cíle budeme stanovovat? Nezapomínejme, že velcí hráči, kteří se eh, v některých zemích soustředí na výrobu velkých vozidel. Nebudu zmiňovat název té země, ale začíná v angličtině písmenem G. Tam eh, k tomu přistupují, takže ti, kteří eh, nebudou investovat do inovací, tak budou mít největší zisky. Ano, je pravda, že jsem nyní hovořil o německém automobilovém průmyslu. Děkuji za vaše příspěvky a nyní dám na pět minut prostor zástupci komise. Máme tady pana Pedoviče z generálního ředitelství MUV. Prosím, máte slovo a prosím o stručnost. Děkuji velice, pane předsedo. Velice rádi se účastníme této diskuse. Podívali jsme se na tento návrh stanoviska a vyslechli jsme si také diskusi. Za prvé bych rád uvedl, že když jsem četl uh, sděl, že je jasné, že jste si pečlivě přečetli to sdělení komise loňského roku. Je tam toho skutečně velmi mnoho, čeho si členské státy všimly. Je před námi enormně velký úkol. A komise opakovaně prokla, proklamovala eh, snahu snížit eh, emise Eh, z dopravy do roku 2050 o 60 oproti roku 99. Těchto 60 o eh, eh, které usilujeme, je potřeba vnímat v souvislosti s tím, že od roku 1999 tam se vzrostly o 20 je tady eh, řada akcí, eh, které jsou konkrétní a které komise předloží během příštích dvou, tří let v rámci svého mandátu. Projdu několik z těchto oblastí. Dovolte několik komentářů ohledně standardů CO2, emisí CO2 pro dodávky a osobní vozidla. Jak je uvedeno ve strategii, ve strategii tak Eh, komise skutečně eh, chce po roce 2020 eh, zpřísnit tyto standardy pro emise CO2 u osobních vozidel a dodávek. Posouzení dopadů nyní posuzuje komparativní náklady a výhody různých alternativ a zvažil také různé harmonogramy. Takže ten návrh se připravuje. Samozřejmě když bylo rozhodnuto o tom zavést nový testovací cyklus, který bude uveden v život tento rok. Eh, musíme samozřejmě eh, zmenšit ten propastní rozdíl mezi emisemi v reálném eh, provozu a v laboratořích. Pokud jde o těžké nákladní automobily, tak komise rovněž zveřejnila svůj záměr zpřísnit standardy pro těžká nákladní vozidla během svého mandátu. První věc, kterou navrhneme, bude certifikace CO2 a monitorování eh, emisí těchto těžkých nákladních vozidel. Legislativní návrh bude brzy dokončen. Několik kolegů tohoto výrobu výboru e, zmínilo podporu čistých autobusů. A samozřejmě s tím souvisí otázka veřejných nabídek. V současné době komise provádí posouzení dopadů právě e, v oblasti směrnice o čistých vozidlech a její revize. Legislativní návrh přijde, návrh přijde e, ještě v první století to, tohoto roku, říká řečník. E, emise OX byly několikrát zmíněny a také ten faktor schody tady zazněl. Jak už uvedla komisařka Biankovská, komise provede roční přeskum faktorů schody, faktorů konformity a cílem je dosáhnout faktoru 1 pro NOx a co, to co nejdříve. V roce 2015, pardon, teď se bude dělat přeskum um, těch standardů za rok 2015. Pokud jde o leteckou dopravu, tak zde tady zaznělo také mnoho poznámek. Věřím, že montrealské ICAO, které monitoruje globálně leteckou dopravu, se dohodlo na mechanismu založeném na fungování trhu. Tento mechanismus bude uveden eh, v provoz v roce 2021. Nicméně ještě se vyjednává o tom, jak by tento eh, program měl fungovat. A právě z toho důvodu komise nedávno rozhodla o tom, že ETS v oblasti letecké dopravy by nebylo dobré pro mezinárodní vyjednávání zavádět. Proto jsme na radě a v parlamentu předložili návrh, aby rozsah ETS pro leteckou dopravu byl zachován v rozsahu loňského roku. Samozřejmě se tam ještě doplňují další prvky pro mezinárodní mechanismus. Je to také v návrhu stanoviska, eh, které je ještě zpracováváno, ale objevil se tam návrh, že eh, eh, přeprava lodní přeprava by měla být zahrnuta do ETS v roce 2023. Parlament se tím také zabývá. Jde o to, že takovéto akce, čili rozhodnout nyní, co budeme podnikat v budoucnosti, Eh, budou vlastně eh, půjdou eh, proti výsledkům jednání v mezinárodních orgánech, jako je například TKO. Takže komise není proto, aby se o tomto rozhodovalo nyní. Měli bychom podechat na těchto mezinárodních orgánech, aby sami rozhodli o modu operandi. A na základě jejich závěrů my přijdeme s nezbytnými návrhy. Pokud je o biopaliva, Tedy závěrem jistě víte, že tady je návrh směrnice o obnovitelné energii, e, který pochází z listopadu loňského roku a tam je snaha nalézt tu jemnou rovnováhu mezi na jedné straně výrobou biopaliv a výhodami, ale na druhé straně e, e, potřeba pojistek. Jde o to, aby se některak nepodporovaly nezamýšlené dopady právě e, neuvážlivou podporou biopaliv. Parlament tady již zvažuje některé legislativní akty, další přijdou, ale jde především o to, aby byla jasná strategie. Samozřejmě nás čeká ještě hodně práce na všech těchto návrzích, tak abychom e, těch e, cílů v oblasti dekarbonizace dopravy dosáhli. Děkuji pěkně. Musím se nyní zeptat, jestli pan zpravodaj chce ještě říct něco závěrem. Velice krátce, prosím. Děkuji kolegové za příspěvky. Tady se potvrdilo, že to téma je velmi složité, citlivé, ale také nás vzbuzuje velké nadšení. Všichni víme, co je naším cílem. Nový rozvoj, nový životní styl, kruhové hospodářství. Takže tady jde především o ty nástroje, o tu rychlost, o to, jakými způsoby dosáhnout toho cíle, na kterém se všichni shodneme. Je to výzva, která se týká také národních a místních orgánů. Potřebujeme spojenectví mezi průmyslem a životním prostředím a především do toho musíme zapojit také občany, spotřebitele. Je to výzva politiky. Spojit ambice, projekty, myšlenky se zdroji a také s konsenzem. Takže musíme být odvážní, pokud jde o tyto ambiciozní cíle a musíme usilovat o podporu také od našich evropských občanů. Děkuji. Pokud jde o harmonogram, tak do 3. května prosím předkládejte pozměňovací návrhy. Hlasovat eh, na našem výboru se bude 29. června, 25. září ve výboru TRAN a na plenárním zasedání. To zatím ještě nevíme, to se bude muset potvrdit. A teď zde máme bod 12, výměra názorů s komisí a agenturou EMA ohledně dopadu nezákonných farmaceutických praktik na zdraví občanů. A okamžitě dávám slovo panu Andřeji eh, Rysovi, který je generálním eh, ředitelem eh, této agentury. Takže 4-5 minut. Děkuji. Dobré odpoledne. Já začnu krátkým úvodem do tohoto tématu. Vznikly zde podmínky, které umožňují rozvoj inovativních terapií, které jsou bezpečné, efektivní a velmi kvalitní. Nicméně Evropský parlament i Rada se ptá na fungování farmaceutických systémů, především pokud jde o přístup pacientů k těmto inovativním způsobům léčby. Na konci tohoto roku komise připraví analýzu dopadu iniciativ které vyplývají z nové legislativy, například SPC, Supplementary Protection Certificates, aby se posoudil jejich dopad na inovace a také dostupnost. Pokud jde o zákon o hospodářské soutěži, tak zde máme výsledky studie, která probíhala v letech 2008 a 2009 je třeba říci, že podle zjištění komise byly dodržovány všechna, byla dodržována všechna pravidla, především eh, v případech pay for delay. Od roku 2009 eh, jsme se tímto zabývali a v tomto roce jsme vydali sedmou zprávu, která se týká situace v roce 2015. Tato zpráva ukazuje, že je zde nízká problematika, pokud jde o potenciální patenty. Komise také permanentně monitor, monitoruje sektor zdravotnictví a sleduje případy, kdyby došlo nebo mohlo dojít eh, k porušení případu hospodářské soutěže. Minulý rok eh, se komise rozhodla, že posílí rovnováhu v oblasti farmaceutického průmyslu Komise spolupracuje s národními orgány na ochranu hospodářské soutěže a Evropská síť pro hospodářskou soutěž a ochranu hospodářské soutěže připravuje studii, která se zabývá specificky farmaceutickým sektorem. Pokud je o specifické případy podplácení lékařů ze strany farmaceutických společností, to je na členských státech s výjimkou některých zahraničních případů, které je možno řešit eh, na půdě OECD. Pokud se objeví některé nebo nějaké podezření zneužití prostředků EU ze strany farmaceutických eh, společností, je třeba oznámit to agentuře OLAF. Komise odhalila nebo odhaluje korupce v oblasti zdravotnictví a také monitoruje zdravotnické politiky v rámci evropského semestru. Komise také zveřejnila v roce 2013 studii na toto téma a tato studie je v současné době předmětem aktualizace. Komise také organizuje práci mezinárodních expertů. V roce 2015 zde byla konference, která se zabývala lobbyingem, transparentností v souvislosti s farmaceutickým sektorem. Pro farmaceutický průmysl, aby efektivně přispíval ke zdraví evropských občanů, tak průmyslová strategie musí být v souladu s potřebami a požadavky pacientů. Proto v roce 2013 komise umožnila diskuzi o etice a transparentnosti v oblasti korporátní zodpovědnosti na poli farmaceutického průmyslu. Na konci tedy jsme vydali seznam důležitých etických principů, které jsou důležité pro transparentnost a pro vztah mezi zdravotníky, organizacemi pacientů a farmaceutickým průmyslem. Minimální standardy na úrovni EU byly stanoveny a implementační mechanismus eh, je tedy na úrovni členské, členských států a ten tedy bude monitorován. Je dobré vědět, že průmysl vzal tyto principy v úvahu a že si vytvořil své vlastní pokyny a pravidla pro samoregulaci. Děkuji a pokud budete mít ještě další připomínky, tak na to budu reagovat. Děkuji, teď máme asi 10 minut, takže slovo má Guido Rassi, výkonný ředitel EMA. Takže prosím, 3 až 5 minut máte slovo. Děkuji. Děkuji za pozvání na tuto rozpravu. Samozřejmě nezákonné farmaceutické praktiky mohou mít velmi závažné dopady na nás, na zdraví zvířat. A to vše naší agentuře velmi leží na srdci. Všechny tyto praktiky mohou v poslední řadě vést ke snížení důvěry veřejnosti A i když do toho nejsme přímo zapojeni, pro nás je ta celková důvěryhodnost velmi důležitá aby se zachovala vysoká kvalita vědecké práce, kterou uděláme, a aby se také chránil ten dobrý vývoj, který přináší průmysl a který může být tímto poškozen. Mnohé z bodů, které jsou navrženy pro dnešní diskusi, nejsou body, do kterých bychom byli přímo zapojeni. Například IP, režim, ten patent a vymáhání tohoto. To nesouvisí s agenturou EMA. Nicméně my k tomu jistým způsobem přispíváme a zaměřujeme se především na transparentnost. Zlepšili jsme přístup k dokumentům, a teď implementujeme principy pro zveřejňování výsledků klinických testů. To určitě bude sloužit k tomu, abychom chránili a podporovali náležité chování, především, nebo tedy alespoň v určitých částech této aktivity. Jeden z důležitých faktorů, kde tedy přímo působíme, to je inspekce. Inspekce, pokud jde o integritu dat a dobré klinické praxe, dobré výrobní praxe. Tam neustále provádíme inspekce na základě přístupu založeného na rizicích. Je to vždy tedy motivováno nebo spuštěno nějakou konkrétní událostí, na kterou narazíme. tomu, co zde bylo zmíněno, tak také cena, to je věc, na kterou nemáme přímý vliv, nicméně měli jsme pocit, že i my musíme udělat něco v této oblasti a sice posílit ta spolupráci se zdravotnickým systémem, to znamená tedy popsat eh, hodnotu těchto prostředků, těchto léčiv, eh, a naším cílem je dosáhnout toho, aby ta léčiva byla dostupnější také za přispění jiných složek, jiných subjektů. To je tedy to, co jsem mohl dělat za tři minuty, no tak pokud mám čtyři minuty, tak eh, si myslím, že je zde jedna věc, která stojí za pozornost a sice přístup k dokumentům na základě té první praktické publikace. My jsme v několika prvních měsících vydali více než 300 tisíc stran. 13 eh, produktů je k dispozici pro veřejnou konzultaci a to určitě posílilo důvěru veřejnosti. Musím říct jednu věc, která nám brání v tom, abychom postupovali rychleji a to je, že máme málo personálu, nicméně budeme pokračovat, protože naším cílem je plná transparentnost. Děkuji vám za pozornost. I já děkuji. A nyní dám slovo našim poslancům jako první paní Schreier Pierik. Voorzitter, dit onderwerp heeft eh, in Nederland heel veel aandacht. Děkuji. Toto je nepochybně pro Nizozemsko důležité je tomu věnována velká pozornost. Byly zaznamenány problémy eh, s paděláním nebo nedostatky léčiv. A eh, to, co jsem zmínila, začíná být stále větší problém. Existují eh, pacienti, kteří museli náhle změnit léčbu jenom v důsledku dostupnosti léku to je problém. E, identifikoval to Nizemský výstup, výzkumný institut pro léčiva. 30% pacientů se pak cítilo hůř po té změně e, léku. E, tyto postupy stojí příliš mnoho peněz a dává, vytváří to také špatnou image celému průmyslu. Já jsem se o tom snažila bavit s dalšími, s dalšími lidmi. Jak tomu můžeme předcházet? aby se to neopakovalo. Vy, jste, vy tady říkáte něco negat- pozitivního, ale já dostávám spíše negativní reakce. Děkuji, paní Groste. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Zde máme debatu, která nás nutí k tomu, abychom byli velmi obezřetní a přesní. Protože to, že jsou farmaceutické společnosti, které dělají nezákonné postupy, to je věc, kterou nemůžeme popřít, to je realita. Je to odsouzení hodné, je to chování, které musíme rozhodně odsoudit. Jedná se o trestný čin, je to tedy řešeno zákonem. Pokud dochází k nezákonným postupům, tak justice musí rozhodně zasáhnout a viníci musí být potrestáni. Ale jakmile jsme to jednou řekli, tak si myslím, že bychom měli zdůraznit fakt, že kvůli tomu bychom neměli diskriminovat celé toto odvětví, celé toto průmyslové odvětví kvůli těm několika vynikům. My jsme v automobilovém průmyslu jednali podobně. Pozor, není to kvůli tomu, že zde máme nějaké vyniky že kvůli tomu dospějeme k závěru, že celý farmaceutický průmysl jedná v neprospěch pacienta. To si myslím, že je, je špatné. My tady všechno směšujeme. Hovoříme o nezákonných praktikách, hned začneme řešit otázku trvání patentů, cen, terapii a tak dále. Tato pravidla jsou předmětem dozoru, dohledu a nesmíme systematicky nikoho podezírat, protože to brzdí inovace. Já už skončím, ale myslím si, že je důležité toto zdůraznit. Laboratoře to jsou podniky, které se řídí logikou zisku, ale právě ten zisk jim umožňuje masivně investovat do výzkumu a vývoje nových léků. Právě zisk jim umožňuje přitáhnout investory a kapitál, který potřebují pro inovace. A to přes rizika, který, která přináší základní výzkum. Právě zisk jim umožňuje eh, rekrutovat ty nejlepší talenty ve prospěch výzkumu. Takže já bych apelovala na agenturu EMA, že je nutno, aby tedy zajistila dohled nad tímto sektorem, ale nesmíme všechno směšovat, to by bylo velmi závažné pro inovaci v farmaceutickém průmyslu. Děkuji. Děkuji. Teď musím uzavřít řečnický seznam. Budeme pokračovat s panem Peričinem. Takže prosím, dodržte eh, limit 1,5 minuty. Děkuji, pane předsedo, já se pokusím být rychlý. Jsme trochu znepokojeni, když vidíme farmaceutický podnik, eh, který je protagonistou těchto ostudných skandálů, protože farmaceutický podnik eh, by měl mít eh, za cíl zajistit zdraví občanů, ale nechme toho, nebo se dostaneme do říše snu. Já si myslím, že každý z nás dobře ví, že tyto skandály nejsou poslední. Nebudou poslední. Z našeho hlediska je to důsledek ďábelské kombinace mezi zdravím a ziskem. My si myslíme, že tyto věci by měly být jasně odděleni. Dokud tomu tak nebude, tak prostě nám nezbývá nic jiného, než eh, provádět kontrolu, dohlížet. A mě by více, nebo tedy zajímalo více, jak funguje agentura EMA, pokud je o kontrolu. Především eh, se odvolávám na zprávu uh, EMA z roku 2015 o efektivitě vakcíny proti papilomaviru. Požádala o to dánská administrativa a tam se popírá vztah mezi vakcínou a některými účinky, které byly oznámeny jako vedoucí, tedy nežádoucí účinky. Dále se zde někdo obrátil na ombudsmana aby upozornil na to, že EMA se do toho nedostatečně vložila. A kromě toho členské státy a členové těch eh, orgánů EMA musí dodržovat mlčenlivost, a pak zde máme oficiální verzi té zprávy, která se liší od té důvěrné. Takže já se ptám, jak pracují ta, ty expertní výbory? V případě vakcíny proti papilomaviru neposkytly členské státy informace o nežádoucích účincích. I v rámci EMA se mnozí lékaři staví proti tomu, že v rámci farmakovigilance jsou oznamovány nějaké vedlejší účinky. My bojujeme za to, aby bylo dosaženo větší proočkovanosti, ale k tomu je nutno, aby zde byla zajištěna bezpečnost a efektivita účinnost těchto vakcín a EMA v tom musí sehrát důležitou roli. Děkuji. Poslední je paní Kabeson. Děkuji, pane předsedo. Já chci na úvod říci, že je zde na jedné straně strach, že nebudeme moci stimulovat inovaci a proto tedy nebudeme dělat nic. Já myslím, že z toho vždycky nebo na tom vždycky tratí pacient. Já si myslím, že je nadále nutno podporovat silný farmaceutický průmysl, ale Zároveň nesmíme mít eh, strach z toho, že když je budeme kontrolovat, eh, že je budeme nějak odrazovat eh, od inovací. Já jsem v té zprávě 2008-2009, o které se zde hovořilo, vítala to, že sama komise upozorňuje na to, kde je třeba jednat, kde je třeba působit a oznámila zde i určitá opatření, jako například ten doplňkový certifikát k patentu. Nicméně zajímalo by mě konkrétně, zda komise chce zrevidovat implementaci toho nařízení o léku a vzácných eh, chorob. Eh, také by mě zajímalo, jak to vypadá s těmi spory. Máme zde spory ohledně těch eh, patentů, druho, druhořadých patentů, těch generických patentů. To je velmi důležité opatření, aby se přizpůsobily ceny. A potom hepatitida C. Studujete, jakým způsobem můžeme eh, dosáhnout toho, aby nedošlo k těm případům, aby se neopakovaly? Eh, jako- Podle programu tedy mohu dát nyní slovo M, eh, zástupci EMA, protože na tři minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. The, uh... Pokud jde o ty nedostatky, tak myslím, že tady sehráváme pouze skromnou roli. Musíme pod, poskytovat podporu všem dalším subjektům při podpoře eh, v těchto situacích, eh, kdy se nedostává určitých léků. A eh, další ota- byla tedy ta otázka SKPP, kdy my jsme revidovali teď všechny materiály, veškeré naše informace naše systémy jsou poměrně robustní. Dostáváme milion signálů každý rok. Nemyslíme se, že by tady docházelo k nedostatku oznamování ze strany členských států. A chci upozornit na to, že každý pacient může se na nás přímo obracet. To je takové doporučení. A počet těch eh, přímých kontaktů se každoročně zdvojnásobuje a my to podporujeme. Materiály, které byly dodány, byly diskutovány, všechno je k dispozici. Došlo k určitému pochybení v průběhu té diskuze, když eh, nakonec ale většinou dohodneme to je přesně to, to, co se stalo v případě našeho výboru pro farmakovigilanci, kde oni se začali eh, vybí, zabývat těmi daty. To znamená, když je, je nějaký nahlášený syndrom, ale není tu žádná kauzální vazba s vakcínou proti HPV, není to proto, že se to, že se něco děje po něčem, neznamená, že to je kauzálně spojeno. Došlo k vakcinacím 80 milionů eh, žen a dívek a zdá se, že tu není vazba. Ale my i nadále monitorujeme, podporujeme aktivní farmakovigilaci, uplatnili jsme tedy zadali jsme 10 takových studií každý rok. V případě HPV, eh, papilomaviru, eh, jsme schopni zasáhnout velice rychle. Naprosto odmítáme eh, tu pozici tuto pozici Nordic Ukraine Samozřejmě je možné mít nějaký názor, ale bylo to odmítnuto um, všemi eh, zúčastněnými eh, odborníky a zápisy z našich jednání jsou k dispozici. Děkuji a slovo má, má komise na tři minuty. Takže začneme nedostatky. To je nesmírně důležitá záležitost, která byla probírána s členskými státy v rámci spolupráce mezi EMO a šéfy lé- lékařských agentur. Je pravda, že k tomu tento jev se zhoršuje vzhledem ke změnám v dodavatelském řetězci farmaceutickém. Ten eh, řetězec začíná být globální Vzhledem k tomu, jak se dnes dostávají léky pacientům, my se snažíme hledat řešení, nějaký způsob, jak tyto jevy ošetřit. Některé státy implementují určité jevy, které bych stálo za to sdílet s ostatními. Není to tolik o legislativě, je to spíš o praxi, o distribuci, o přístupu. Ale je tu také problém s kvalitou toho dodavatelského řetězce, když je něco nesprávně vyrobeno v Číně, v Indii, tak to pak ovlivní eh, ten řetězec i jinde. Toto je tedy i nadále. Problém ne, není je, žádné jednoduché řešení. Je důležité, aby na tom pracovaly všechny strany, aby se objevily také, objevila také určitá IT řešení, která by nám pomohly, pomohla s lepším monitorováním, abychom byli schopni reagovat rychleji na eh, tyto nedostatky, to bude pokračovat i za estonského předsednictví. Na konci roku zorganizujeme eh, zasedání eh, monitorování těchto nedostatků. Odpověď na paní Kabeson. Případy jim čelíme, pokud jde o e, právo hospodářské soutěže. Komise předkládá pravidelné zprávy o implementaci těchto postupů. No, je tu řada konkurenčních případů, kdy vydáváme rozhodnutí. Ve třech případech jsme vydali rozhodnutí, čtvrtý se ještě řeší. A rozsudek soudního dvora potvrdil stanovisko komise, které ukazuje, že jsme se, tady, my jsme se snažili implementovat to, co vyplynulo z té studie. Pokud jde o další legislativu, tak i nadále pokračujeme v práci, už, už končím, ale budeme nadále pokračovat v práci na této zprávě. A plánujeme vám předložit zprávu o pediatrické medicíně a budeme pracovat i na vzácných onemocněních. Děkuji. Tím jsme tento bod dokončili a budeme pokračovat bezprostředně třináctkou, což je veřejné slyšení o přidané hodnotě EU v oblasti životního zdraví, eh, životního prostředí veřejného zdraví a bezpečnosti potravin. Vítám pět našich hostů, eh, zástupců pěti agentur, které spadají eh, do oblasti působnosti Envy. Naším cílem je zúraznit přidanou hodnotu Evropsko, eh, Evropské unie, a jejich agentur a významné práce, kterou odvádějí při zajištění vysokých standardů životní úrovně pro naše občany. Je to celkem jasné, ale pro hodně našich občanů to zůstává otevřené a my bychom se to měli snažit eh, řešit. Takže okamžitě dávám slovo panu Petrovi Depu a dalším řečníkům. Prosím, abyste se striktně drželi limitu deseti minut o vašich prezentacích Děkuji, pane předsedo, děkuji za pozvání. Děkuji za možnost vás oslovit. Chtěl jsem na úvod hovořit o úspěších, o tom, co až dosud environmentální politika čeho dosáhla. Většinou se bavíme o tom, co se nepodařilo a co se ještě má udělat, ale Ehm, je někdy nezbytné také bilancovat eh, ty úspěchy. Rozdělím to na tři hlavní priority. Just figuring out the technology. Um, the three priority areas of the seven environmental action se, sedmého akčního programu pro životní prostředí. Takže nejprve příroda a biodiverzita. Trošku jsem... Vzal jsem to příliš rychle. Takže ještě jednou. V důsledku politiky ochrany životního prostředí v Evropské unii jsme eh, zaznamenali některé eh, významné úspěchy řada druhů se byla zachráněna prakticky z Prahu vyhubení. Například migrující ptactvo, tažné ptactvo, už se nestává obětí e, v podstatě nevybíravého zabíjení na jihu Evropy, e, nebo například e, rys se začíná znovu vracit a došlo také k obratu, pokud jde o zhoršování některých stanovišť či habitatů eh, důležitých druhů. Jsou tu mm, tedy o značné eh, výsledky v hodnotě až 9 miliard ročně, které lákají přes 2 miliardy, miliardy eh, návštěvníků a turistů do jednotlivých chráněných oblastí. Totéž lze konstatovat v oblasti čisté energie a oběhového hospodářství, závazné cíle, závazná opatření, systémy podpory, účinnost. To všechno transformuje energetický sektor. Už, nepro, už neprodáváme maximum kilovat, eh, ale energetický eh, mm, vlastně určité energetické pokrytí. Eh, snažíme se zlepšovat kvalitu ovzduší a měnit. Dochází i ke změně průmyslové strategie velkých výrobců automobilů, dochází k mm, odklonu od dýzlu. Ekodesign vede k přesunu k mm, oběhovému hospodářství. A to díky politikám v mm, Evropy. A budeme mít až 6009 petajoulů energie, což zabrání 319 metrickým tunám emisí CO2 2 ušetří 336 milionů metrů krychlových pitné vody a přinese to 112 miliard eur úspor um, pro eh, spotřebitele. Dále v oblasti zdraví a bezpečnosti máme nové, kvality, nové standardy kvality ovzduší na úrovni měst. Tomu by nedošlo bez těchto standardů. Dále přijetí těch eh, cílů a limitů pro eh, NOXy, standardy pro velké spalovací provozy, které opět zachrání eh, řadu životů, s, dojde k poklesu úmrtí z 22 tisíc 900 na 2600. V oblasti Riče byl zahájen proces odklonu od nebezpečných látek, kdy eh, podporujeme nahrazování a mm, tu, ten správný způsob inovace. Eh, začaly se čistit také břehy eh, řek a moří a pláže. Zmizely některá, některé nebezpečné materiály. Takže evropská přidaná hodnota jsme svědky toho, že když eh, má, má tedy 28 členských států, zatím nás je ještě 28, když eh, tyto státy sloučí své zdroje, eh, dohodnou se na tom, jak sdílet úsilí a prostředky, je to obrovský rozdíl. Dokážeme pak věci, které bychom samostatně nebyli 100 zvládnout. Výsledkem je, že Evropská unie se stala vlastně tvůrcem globálních pravidel. Ostatní ekonomiky přebírají naše pravidla. Neexistuje žádný jiný blok, který by plnil podobnou roli jako Evropská unie. Je to hnací silou eh, inovací, čili je to určitá výhoda ehm, první iniciativy. Také to má výhodu v tom, že to se vyrovnávají podmínky v rámci Evropské unii. Máme možnost řešit přeshraniční dopady znečištění a některých dalších tlaků. A čisté životní prostředí je základní právo, které Evropská unie musí za- zaručit občanům. Eurobarometr ukazuje, že je to nesmírně populární uh, oblast, v níž by Evropská unie měla činit eh, více, nikoliv méně. Chci se dotknout některých rizik a příležitostí. Jistě, že je, to, že je tu úspěch, ale jakožto environmentální nevládní um, organizace si uvědomuje, že musíme dělat mnohem více. A eh, tato pozice Evropské unie nyní je ohrožena nedostatkem eh, implementace, nedostatkem dozoru nad trhem a také eh, různými agendami, jako je zlepšování právních norm norm nebo obchodní dohody, kdy legislativa je vnímána jako bariéra, jako něco špatného, negativního, co se musí omezit, odbourat jako součást problému. A přitom si neuvědomujeme co tyto nástroje jsou, že je to, jsou to klíčové nástroje pro eh, řešení některých eh, největších problémů, jim čelíme. Zároveň eh, máme globální agendu s hm, mileniovými cíly, 17 rozvojových cílů, které nyní představují lepšou, lepší alternativu. Na závěr mi dovolte takovou vyhlídku do budoucna. Evropská politika životního prostředí je úspěchem a Evropská unie potřebuje více takové politiky, nikoliv méně. Římské prohlášení z doby před několika týdny je slibným signálem v tomto smyslu, že si eh, evropští představitelé uvědomují význam čistého prostředí a udržitelného růstu. Že jsou to klíčové oblasti, na níž musí Evropská unie pracovat. Není vůbec možné, abychom usnuli na, Vavříden, na Vavřínech. Zatím to, co se udělalo, nestačí. Musí se udělat ještě mnohem více v oblasti klimatických změn. Musíme urychlit eh, transformaci. A musí k tomu dojít ve všech eh, sektorech. V oblasti zemědělství, eh, lodní dopravy, musíme přijímat standardy v oblasti eh, nákladní dopravy, ztráty biodiverzity, znečištění vod a zemědělství. Musím, ta, I tam musí dojít k transformaci. Musíme konečně začít eh, uzavírat tu mezeru v implementaci, která panuje v mnoha různých oblastech musíme se snažit zpřísňovat standardy. Budeme hlasovat o limitních hodnotách eh, v oblasti eh, hnojiv. Eh, Mělo by tam být 20 mg na kilogram v případě kadmia. Otázka politické kontinuity je naprosto stěžejní. Vidíme, jaký problém je spojen s tou diskontinuitou když jste se dotazovali pana Veli, tak jste došli k tomu, že je připraven na svoji eh, práci eh, v souvlastnosti s sedmým vracením programem a potom vlastně k tomu nedošlo. A teď, když se blíží eh, volby, je důležité, abychom začali se bavit o osmém rámcovém programu, který zajistí politickou kontinuitu v, tom, v této oblasti. Takže to je z mé strany vše. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Děkuji, pane kolego, za vaši prezentaci a také za vyjádření optimismu ke konci. Dalším uh, řečníkem bude uh, kolega ze Spojených států a bude hovořit o, o eh, ochraně klimatu a je to člověk, který eh, působil jakožto zvláštní vyslanec prezidenta Omavy pro klimatickou změnu, takže prosím, pane Sterne, máte slovo. Děkuji pěkně, pane předsedo, děkuji výboru za pozvání. Já jsem v Evropském parlamentu byl již několikrát a s jeho poslanci jsem se setkával na eh, soukromé bázi, ale teď je to poprvé oficiálně. Pokud je o úlohu Evropské unie eh, v mezinárodních vyjednáváních o klimatické změně, byla nejvýznamnějším um, partnerem eh, během mého působení jakožto zvláštní velvyslanec eh, prezidenta Obamy pro klimatickou změnu. Se svými protěžky z EU jsem se v letech 2009 a 2016 setkal skutečně mnohokrát. Ne vždy jsme se sešli ve svých názorech, ale na těch základních věcech jsme se Eh, dohodli. Je samozřejmě o to řešit klimatickou změnu eh, velice intenzivně, eh, protože mezinárodní inkluzivní dohoda je nezbytnou podmínkou pro boj, úspěšný boj proti klimatické změně. A tam, kde jsme se nedohodli, tak jsme se vždycky pokusili nalézt společnou řeč. A Jde ve finále o toto, že by nedošlo k pařížské dohodě nebo smlouvě eh, bez přispění Evropské unie. Eh, vždycky eh, ty naše výsledky byly často vrobitež. krok vpřed, půl roku zpátky. Musím ale říct, že Evropa vždycky byla a je stabilní a pevná ve svých postojích. E, naše politická situace byla mnohem e, proměnlivější než v Evropě, a to ne za posledních několik málo měsíců. Ale věřím, e, že když se na to podívám z toho širšího amerického kontextu, je jasné, že došlo k pokroku v postojích veřejnosti i ve Spojených státech a já jsem nadále pln důvěry ohledně toho, že se budeme tímto směrem eh, pohybovat i příště, v příštích eh, několika letech. Ehm, pevnost Evropské unie v jejich postojích byla velice užitečná za několik posledních let. Vždycky jsme věděli a svět věděl, že Evropská unie je spolehlivým partnerem a vždycky byla a že Eh, samozřejmě spolupracuje se všemi dalšími aktéry při boji proti klimatické změně. Za druhé, Evropská unie eh, vždycky byla silným zastáncem, eh, ambicím zastáncem adekvátních jaksi, postupů v rámci těch diskusí o ochraně klimat, klimatu. A měli jsme tady velice ambiciozní cíle, Eh, které jsme se společně stanovili a samozřejmě společně jsme se stanovali, eh, kam se chceme dostat. Evropská unie také sehrála významnou úlohu během vyjednávání v roce 2014 v Darbenu. Během konference v Durbanu eh, Evropská unie napomohla vytvořit koalici zemí, které požadovaly akci které by vedly k vyjednání nové dohody, která by nás posunula až za rok 2020. COP v roce 2011 přišla s ustanoveními pro všechny země, které byly poté vyjednány v Kodani a Cancúnu v roce 2010. Je jasné, že to všechno byl pouhý začátek. V Durbanu Ehm, Evropská unie společně s dalšími smluvními stranami, ať už to byly z ostrovní státy, pokrokové latinskoamerické země a řada nejméně rozvinutých zemí, ehm, tady byla koalice, která eh, se dohodla na vyjednání nové dohody, která se začala nazývat Urbanskou platformou. O čtyři roky později tato koalice byla opět oživena a byla rozšířen o další země, včetně Spojených států, a eh, sehrála eh, významnou úlohu při vyjednávání pařížské smlouvy. Možná jsem byl prvním, kdo použil veřejně termín koalice vysokých ambicí, ale je jasné, že takováto koalice by nebyla eh, bývala možná bez přispění Evropské unie a její uh, e, angažovanosti v, již v roce 2011. Evropská unie um, se vždycky eh, snažila o stanovení eh, adekvátních pravidel, které by, která by vytvořila základ pro pařížskou smlouvu. Ta pařížská smlouva má samozřejmě určitou architekturu, ale jsou zde zapotřebí určitá pravidla a normy, eh, která, které zajistí, aby se země vydávaly ke svým cílům transparentním způsobem. Evropská unie jakožto e, aliance mnoha států přispěla významně. Je jasné, že také řada jednotlivých států sehrála významnou úlohu při vyjednávání o klimatu. Spolupracovali jsme se Spojeným královstvím, Francií, Německem, severskými státy, Španělskem, Itálií, Polskem a dalšími a všechny významně přispěli. Ale Eh, musí nám být jasná jedna věc. Eh, eh, síla a vliv Evropské unie se vždycky lišila, ehm, protože mohla hovořit jakožto zástupce nebo jakožto grémium velice silných ekonomik a politických společenství. A já závěrem musím říct, že eh, je mi jasné, jaká, s jakými úskalými, frustracemi a obtíži, obtížemi se Evropská unie potýká. Nicméně eh, přispění této skupiny států bylo opravdu velice cené. Závěrem bych rád řekl toto. Eh, byla uzavřena pařížská smlouva, ale tím to nekončí. Je potřeba přistoupit k dalším krokům implementace aby se rozvinuli, rozvinul ten příslušný režim. Je zapotřebí vypracovat eh, pokyny pro určité oblasti, které musí být transparentní a je potřeba eh, to provést v roce 2018. Hovoříme tady o takovém dialogu, který eh, přispěje k dosahování těchto cílů. Také v roce 2018 údaje udělá taková globální, globální inventura. Eh, také doufáme, že se pokusí zvládnout ten první z pětiletých cyklů eh, revize a že se podaří vystupňovat cíle jednotlivých zemí. Je důležité, aby eh, byla zachována ta citlivá rovnováha v rámci pařížské smlouvy. Evropská unie je nadále klíčovou zemí, pokud jde o přijímání a dodržování závazků v oblasti ochrany klimatu je jasné, že jakákoliv skupina států mají různé eh, mm, pohledy, ale je potřeba eh, jít cestou kompromisu a nesmíme, eh, musíme se hnout tomu, abychom nedostáli těm cílům, které jsme dosáhli v Paříži takže tolik z mé strany, eh, paní před, pane předsedo, velice rád zodpovím otázky. Děkuji. Já si myslím, že o to bude určitě velký zájem. A teď přistoupíme k dalšímu bloku, kde se dotkneme další otázky, a to je veřejné zdraví. Naší první řečnici je Nina Renšo, generální tajemnice Evropské aliance pro veřejné zdraví. Nino, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za příležitost hovořit s vámi dnes odpoledne o tomto důležitém tématu. Naše téma bude pozitivní a konstruktivní. Navážu na toho ducha, který zde už byl nastaven. My jsme poměrně mladou aliancí, máme teprve 25 let ale už eh, od 80. letech eh, jsme měli programy Evropa proti rakovině, Evropa proti AIDS eh, a spolupráce pokud jde o potlačování drogových závislostí. Evropa už dlouhodobě řeší výzvy v oblasti zdraví. Je třeba hovořit mnohem silnějším hlasem. Doufáme, že se k nám předáte. Zdravotnictví, to je jedno z největších eh, pozitiv eh, jednotného trhu a my jsme na to hrdí a díváme se směrem do budoucna. Čekáme na další úspěchy. Na úvod chci ale uvést, eh, že Organizace národních zdravotnických služeb je zcela v kompetenci členských států. Někdo tady nepožaduje jednotné zdravotnické systém, jednotný zdravotnický systém. To můžeme rovnou zavrhnout. Evropa ale má kompetence v tom, že přispívá k fungování udržitelnosti všech našich eh, zdravotnických systémů a obecně k makroekonomické stabilitě. Já vám vysvětlím, jak a proč. Evropská integrace dosáhla obrovských věcí, pokud jde o poskytování zdrojů volný pohyb zdravotníků, bezpečné, bezpečná léčiva, volný pohyb pacientů. Pokud potřebujete například krevní transfuzi, máte na to právo, i když jste mimo svou členskou zemi a měli byste mít také přístup k lékům, které potřebujete. To je díky evropské legislativě a ochraně, právu na ochranu, která takto doplňuje národní právo. Obchodování s produkty Samozřejmě ovšem přináší také možnost, eh, aby se k nám dostaly produkty, které mohou eh, poškozovat eh, naše zdraví, to znamená tabák, alkohol a tak dále. S tím souvisí také další věci, jako je šíření chorob, bakterie a tak dále. Evropa má dlouhodobou historii reakcí na krize v oblasti eh, zdravotnictví, například BSE, aféra s prsními, implantáty, ptačí chřipka a tak dále. Máme také legislativu v takových oblastech, které se netýkají přímo zdravotnictví, doprava, životní prostředí, obchod a tak dále. Snažili jsme se dohnat realitu v oblasti epidemiologie až později. Máme sice už nějaké opory v evropské legislativě, ale ne ještě dostatečné. Pokud jde o úspěchy, kontrola tabáku, tabákových výrobků. Evropský rámec pozbudil členské státy mnohem silnějším boji proti tabákovým lobby. Před 20 lety kouřilo 50 Evropanů, teď asi jen třetina. Evropské Ambiciozní politiky boje proti kouření ukázaly výsledky. Zachránili životy a také snížili zatížení našeho zdravotnického systému. Přesto 700 tisíc lidí každoročně v Evropě umírá na následky kouření. Každý druhý z nich umírá předčasně. Podobné je něco, co jsme slyšeli o klimatických změnách. Evropa zvýšila svůj vliv ve světě, pokud jde o rámcovou úmluvu o boji proti kouření. Teď už ji podepsalo 180 eh, vlád na celém světě. Pokud jde o politiky bezpečnosti, v roce 2001 Evropa, Evropská unie si stanovila, že do roku 2010 eh, sníží úmrtí na silnicích o polovinu. A téměř jsme se k tomu dostali, ale zachránili jsme více než 30 tisíc životů a to je skvělý úspěch. Je to také díky úsilí EU, také třeba díky výdajům na bezpečnější infrastrukturu a hodně to také souvisí s tím, že jsme měli také vymáhání národních pravidel v oblasti dodržování rychlostních limitů, bezpečnostních pásů a tak dále. Také je zde kooperativní duch mezi zeměmi. Takže to velmi dobře fungovalo společně s evropskou politikou. A třetí téma, na které bych ráda upozornila, je kvalita, kvalita politiky, nebo teda politika kvality ovzduší. To tady zmínil už Peter. O 60% se snížil počet eh, lidí, kteří umírají předčasně v důsledku nekvalitního ovzduší, takže to je samozřejmě obrovský úspěch. Dej to ruku v ruce s vymáháním evropských zákonů. My vám za to děkujeme, že nám v tom pomáháte. Přesto zde máme ještě spoustu práce. Dlouhodobé vystavení špatnému ovzduší je zodpovědné za 400 tisíc úmrtí, předčasného úmrtí ve světě a stojí to 900 milionů eur ročně zdravotnický systém. Těžko je představit si nějaký jednotný trh, který nechrání své spotřebitele, pacienty a tak dále. A zdraví občané to je podmínka pro zdravou ekonomiku a ne naopak. Jeden nebo prodloužení života o jeden rok v průměru znamená nárůst eh, hrubého domácího produktu o 4 Proto by tedy komise měla zrevidovat své priority. Očekávaná délka života se eh, zvýšila od roku 1990 do roku 2010, ovšem jsou zde velké rozdíly mezi zeměmi, které pořád ještě musíme řešit. Je zde rozdíl 12 let mezi Itálií a Litvou u mužů, pokud je očekávanou délku života. A kromě toho, ty roky života navíc, které získáme, neznamenají nutně, že žijeme eh, v lepším zdravotním stavu. Lisabonská strategie žádá, aby Evropa dosáhla do roku 2020 toho, abychom žili o dva roky déle, ale aby to byl zdravý život, tedy v plném zdraví. To se nám nepodaří splnit. Máme zde takové komplikace jako diabetes, obezita, a rakovina. Měli jsme mít na to vypracovanou strategii, zatím jsme ještě neviděli ani návrh této strategie a toto vše stojí miliardy. Evropskou unii každý rok. Rada bych zdůraznila především nerovnosti v oblasti zdraví, které zde existují. Mezi nejlepšími a nejhoršími regiony jsou obrovské rozdíly. Například také u Romů a u prchlíků se očekává, nebo je očekávána délka života o 10 let nižší než ta průměrná délka. Nejhorší je to u bezdomovců, ženy bezdomova umírají v průměru ve 43 letech, muži ve 47 letech, protože mají problém s přístupem ke zdravotnickým službám. Výzkum v oblasti eh, zdravotnictví, tam to nelze vůbec vypočítat. Tyto náklady přispívají i k širším cílům, i v oblasti ekonomiky, vzdělávání a tak dále. My jsme zatím ještě dost dobře nevyužili těch znalostí, které vyplývají z evropského výzkumu, abychom uplatnili obezřetnostní princip. Brexit je takovou laboratoří, abychom zjistili, jak moc byla důležitá evropská spolupráce. Ten brain drain odliv mozku už začíná ve Velké Británii z průmyslu i z akademických kruhů. Ale my jenom vlastně bychom ztratili, kdybychom z té evropské spolupráce vyškrtli eh, britské instituce. Musíme si dát také velký pozor, aby ten odchod Británie nepoškodil její obyvatelstvo, její pacienty. Víme velmi dobře, jak důležitá je spolupráce. Spojené královi, království na tom není moc dobře, pokud jde o předčasná úmrtí. Měly by se tedy v této oblasti dále zlepšovat. Na závěr. Evropští občané podle eurobarometru to mají tak, že dvě třetiny z nás chtějí, aby EU udělalo mnohem více v oblasti zdravotnictví. Uznávají, že jsou znepokojeni, pokud jde o přístup ke zdravotnickým službám Chtěli by také více vědět, co Evropa dělá pro ně a pro jejich rodinu. Myšlenka na závěr. Evropské politiky v oblasti bezpečnosti zachránili mnoho životů bylo zachráněna, byla zachráněna spousta lidí, vyhnuli jsme se spoustě skandálů, epidemií, zachránili jsme spoustu živoků, životů kuřáků a tak dále. Nicméně musíme pokračovat eh, v těchto úspěších a řešit také neúspěchy, chronické nemoci, mentální zdraví. HIV, nerovnosti v přístupu ke zdravotnictví, obezita a tak dále. Díky tomu, že jsme bojovali proti takovým věcem, jako je kouření, tak nezdravé stravování se stalo příčinou číslo jedna pokud jde o předčasná úmrtí. Musíme také bojovat proti takovým věcem, jako je antimikrobiální rezistence. Musíme na tom spolupracovat, protože kdybychom nevyřešili tuto rezistenci, tak do roku 2050 by kvůli tomu umřelo 10 milionů lidí. A z této rezistence by nejvíce trpěly ty státy, které mají pokročilé zdravotnické systémy diabetes a další choroby jsou vyhnutelné, dá se jim zabránit. Přesně víme, co máme dělat a jak můžeme splnit naše cíle do roku 2030. Zdraví se posunuje směrem nahoru, pokud jde o mezinárodní politickou agendu. Bude se diskutovat o antimikrobiální rezistenci. Evropská unie je v tom také velmi důležitá. Všichni na to musíme pracovat. Já děkuji všem, kteří se na tom podíleli. Děkuji také že v budoucnosti budete v této práci pokračovat. Děkuji za vaši prezentaci a nyní za agenturu EMA, její ředitel pan Guido Razi. A máte jen tedy pět minut, pro naše agentury pět minut. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem skutečně poctěn, že jsem první agenturou, která dnes bude prezentovat, zaměřím se na EMU. Takže EMA představuje podle mě velice dobrý příklad um, přínosů vnitřního trhu, protože můžeme eh, skutečně poskytnout jednotné prostředí pro eh, efektivní, vysoce kvalitní léčiva pro pacienty, firmy a akademické pracovníky tou přidanou, přidanou hodnotou je mít jednu eh, aplikaci, jedno hodnocení, jednotný marketing a tím, abychom za, zabránili jakémukoliv překrývání, abychom 27krát eh, dělali to tež, přičemž by hro, hro, hrozil nedostatek eh, konzistentnosti, rozdílnost názorů. Takže to je nejvyšší přidaná hodnota z hlediska veřejného zdraví. Fungujeme podle jednotného souboru pravidel, jednotného standardu. A e, samozřejmě, že je to prospěch celé sítě. Takže rozhodnutí e, eh, s eh, EMA komisi, tedy k tomu konečnému schválení, je při, pak přijímáno napříč celou Evropskou unii. Používáme expertů z, z chválených expertů s osvědčením, jejichž kompetence byly eh, vyhodnoceny a kteří se mohou tudíž eh, být kdykoliv vyzváni k tomu, aby předložili stanovisko na podporu konečného řešení. Takže myslím, že to je jedinečná situace. Evropa těží z toho, že disponuje tímto obrovským potenciálem kdy má přístup k jakékoliv expertize, která je potřeba. Můžeme být hrdí na tento systém. Dalším přínosem je, že tento robustní systém, jak už jsme dnes eh, zmínili, může zajistit průběžné monitorování léku i po jejich vydání eh, příslušné licence což je důležité z hlediska hodnocení toho, jak, eh, jaké má výsledky eh, tento lék v různých eh, prostředích a tak dále, což je důležité pro koncového klienta, respektive pacienta. Podporujeme také inovaci tím, že nadále vylaďujeme naše procesy tak, aby byly účinnější a odolnější, aby přispíva, abychom tak pomáhali výrobcům a e, výzkumníkům získávat lepší údaje efektivnějším způsobem. Jsme také hrdí na to, že Evropa je na čele, pokud jde o zapojování pacienta do rozhodovacího procesu. Posouzení e, tedy přínosů a rizik je v konečném důsledku na pacientovi samotném. Ten musí sám usoudit, co je v jeho nejlepším zájmu. Abych se teď přiblížil už k nějakému závěru, tak v podstatě spoleháme se na transparentnost, která je základním stavebním prvkem a tím nejsilnějším nástrojem na budování důvěryhodnosti abychom i nadále fungovali, abychom mohli podporovat vědecké inovace. Druhým pilířem je farmakovigilance, bezpečnost léčiv. Když jsme měli možno, možnost um, popsat, jak tento systém funguje. Myslím, že máme tři zdroje informací pacienti, profesionálové ve zdravotnictví a e, výrobci a firmy. Tím pádem máme jeden z skutečně nejrobustnějších systémů a snažíme se přispívat ke splnění e, zatím ještě nesplněných potřeb, aby to nebylo celé jenom o e, trhu. To je například systém Prime, který je přesně příkladem eh, takových včasných inovací, které se dostanou k eh, pacientovi. Děkuji za vaši prezentaci a za eh, vaši práci, protože skutečně si nedovedu představit, že bychom všechno zvládli bez našich agentur. A nyní dostává slovo pan, paní Amon za ECDC. V květnu 2005 eh, začala fungovat ECDC ve švédském hlavním městě, kdy eh, poprvé měla Evropská unie organizaci, která se zabývala aktivním monitorováním zdravotních hrozeb napříč Evropou. Eh, misí ECDC je identifikovat eh, nové hrozby infekčních eh, i dalších chorob a tak chránit všechny obyvatele eh, v zemích Evropské unie. Klíčovým faktorem byla infekce v roce 2003, kdy se ukázalo, že je naléhavá potřeba lépe koordinovat naše reakce na jednotlivá ohniska chorob Eh, tak aby byla kontrolovatelná na celé evropské úrovni. Žijeme v globalizovaném světě, kdy se eh, nemoci nezastavují na hranicích. Eh, proto je potřeba posílit dohled nad chorobami. A ECDC proto úzce spolupracuje s národními a mezinárodními orgány na ochranu zdraví, jak v Evropě, tak ve světě. Uvedu tři příklady toho, jak naše práce přidává, je zdrojem přidané hodnoty. Například schromažďujeme data ze všech evropských zemí prostřednictvím TESY, což je Evropský systém dohledu, což nám umožní mít takový široký celoevropský přístup. Na základě něhož vidíme, co se, jaké eh, vzorce eh, určitého eh, chování nebo šíření chorob v členských státech. Před vytvořením TESY existovalo 17 samostatných sítí, do nichž členské státy musely individuálně dodávat data. Ovšem teď je si jakýmsi jednotným místem dohledu a monitorování, což přidává hodnotu eh, na evropské úrovni a šetří to zdroje. Každý den v 11.30 eh, se koná v ECDC zasedání eh, u kulatého stolu, kde se diskutuje o nových eh, hrozbách a výzvách eh, vznikajících v Evropě. To znamená, to je eh, vlastně taková zdravotní spravodajská činnost, kdy se využívá takzvaný systém včasného, ehm, včasné reakce. Ehm, vzniká ta, také vznikají pokyny založené na důkazech a na základě toho mohou tyto země jednat. Také se tím posiluje eh, připravenost členských států prostřednictvím školení, eh, úpravy stávajících plánů a jejich prověření eh, simulacemi. V průběhu ehm, vypuknutí infekce Ebola se ECDC se aktivně účastnila ehm, činnosti v Guineji ve spolupráci s členskými státy Evropské unie a dalšími eh, účastníky. A eh, pokud jde například v poslední době o vypuknutí um, žluté zimnice, tak eh, i v tomto případě docházelo k podobné spolupráci s nově vytvořen, vytvořeným um, evropským uh, lékařským sporem. Evropská rozmanitost samozřejmě a nevyhnutelně vede eh, k tomu, že rizika jsou vnímána různě mm, ze strany expertů a veřejnosti. A my musíme všem eh, zúčastněným aktérům, včetně občanské společnosti, pomoci se eh, zvládáním těchto rizik, tak aby rizika, jimi jsou vystaveni lidé v Evropské unii, byla okamžitě sdělena, aby informace o nich byly šířeny, aby bylo možné je zvládnout. Spolupracujeme s agenturami, jako je EFSA, eh, EMA, AEMCDDA. A e, eh, kolegové z EFSA, eh, EMA a ECDC společně pracovali na další vydání zprávy o antimakrobiální rezistenci, která bude vydána ehm, v další části letošního roku. ECDC eh, e eh, tak přispívá k vzniku autoritativních stanovisk o rizicích eh, stávajících a nově vznikajících zejména nakažlivých chorob. A to je přidaná hodnota ECDC na evropské úrovni. Děkuji. Děkuji. A nyní uděláme takovou změnu, mm, přejdeme k poslednímu e, bloku, což je bezpečnost potravin. A máme tady e, Moniku Jens z e, Beuku. Yes, yes, thank you. Máte 10 minut, prosím. Jenom vteřinku, než mi to naběhne. Děkuji za pozvání. Já se běžně snažím přimět instituce k tomu, aby zlepšili rámec pro spotřebitele v EU, ale dnes, podobně jako ostatní řečníci, eh, nabídnu eh, i pozitivní věci. Kromě eh, těch otázek týkajících se bezpečnosti potravin budu také hovořit o aspektu spotřebitelů. Ráda bych úvodem zdůraznila, že se pohybuji v oblasti obchodní politiky a setkávám se s řadou eh, protistran z, z řady členských států a jsem také ráda, že jsem evropskou spotřebitelkou. Myslím si že, totiž, že eh, evropští spotřebitelé jsou nejlépe chráněni na světě, ať už se jedná o produkty farmaceutického průmyslu, chemické produkty či potraviny. Takže žijeme na jednom z, v jednom z nejbezpečnějších koutů planety. Nicméně e, lidé mnohdy nevědí, že tuto bezpečnost zajišťuje Evropská unie a že e, naše plány v oblasti této záchytné či bezpečné sítě jsou ambiciozní. Je to na nás, na nevládních organizacích, združeních e, občanské společnosti. Eh, to jsou všechno subjekty, které eh, musí informovat eh, evropskou veřejnost o tom, že tato bezpečnost právě je dílem, společným dílem EU. To, co nyní zmíním, platí pro oblast potravin i pro ostatní oblasti je to například eh, zásada předběžné opatrnosti eh, nebo ten eh, přístup z farmářského, ze podniku až na stůl. Máme velice silný regulatorní rámec, ten tady také byl zmíněn. A další věc, která vnáší přidanou hodnotu do našeho systému, je spolupráce mezi vnitrostátními orgány a národními orgány, ať už se jedná o systém RAPEX či další e, systémy výměny informací. Díky tomu náš systém e, slouží spotřebitelům lépe než jakýkoliv jiný systém. Máme také společný výzkum. V rámci něho spojují své síly věci z nejrůznějších zemí. Výsledkem jsou eh, nové důkazy, které slouží právě také k ochraně spotřebitelů. Pokud jde o životní prostředí, dovolte, abych zmínila jednu věc. Petr tady zmínil ty přínosy v oblasti životního prostředí, přínosy eh, politiky EU. Je tady ještě další aspekt. Pokud máte energetickou efektivitu, tak to není dobré pouze pro životní prostředí, ale i pro spotřebitele. Jde totiž o to, že bude levnější eh, eh, používat, spotřebovávat eh, nízkoenergetické produkty. Stejně jako jezdit čistými auty. Ty nepřispívají pouze k lepšímu ovzduší, ale když budete jezdit tímto čistým autem, tak eh, budete také méně vystaveni eh, tomu znečištění, které to auto produkuje. A další věc, eh, kterou mnohdy lidé vůbec neberou v potaz, je nařízení hříč. Evropská unie je vlastně jediným místem na světě, kde mají spotřebitelé právo na informace o chemikálích v produktech, které jsou jim nabízeny. Pokud jde o veřejné zdraví, tak eh, kolegyně Ráze již zmínila řadu věcí. Chtěla bych zdůraznit jednu věc, že bereme za samozřejmé, že při cestování mezi evropskými státy máme nárok na zdravotní péči a to je skutečně unikum. Pokud je o bezpečnost potravin, tak bylo již zmíněno, že máme velice efektivní systém um, varování. Odborníci členských států spolupracují na vědecké bázi v rámci agentury EFSA. Pracují na posuzování rizik. Máme také lepší eh, kontrolu potravin díky Úřadu pro eh, veterinární inspekci. V oblasti eh, potravin eh, platí to, že vzhledem k tomu, že Evropská unie je tak, eh, roz, tak silným grémiem, tak má silný hlas například v rámci Codex Alimentarius. Jakožto blok zemí má mnohem výhodnější pozici pro vyjednávání na mezinárodním poli. Už jsem zmínila ten přístup. Ten uh, uh, přístup kontroly potravin od výroby až po spotřebu, což snižuje nebezpečí um, infekcí bakteriemi. V angličtině to ten výraz farm to fork. Je tady ještě řada úkolů, které je potřeba pojmenovat. V současné době Ehm, se pohybujeme na stále globálnějším trhu. Na EU se vyvíjí stále větší tlak, aby eh, deregulovala tak, aby bylo možno eliminovat eh, takzvané obchodní bariéry. A s tím je vždycky spojen, eh, spojeno riziko, že pojistky, které jsme zakomponovali do systému kontroly potravin, budou ohroženy díky, dejme tomu, globalizaci či multilaterálním smlouvám, jako je TTIP, nebo bilaterálním smlouvám, Evropská unie eh, se musí držet svých zásad. Samozřejmě jsme pro globalizaci, jsme pro otevřený trh, ale ne za cenu eh, snižování našich standardů a už vůbec ne standardů v oblasti eh, bezpečnosti potravin. O tom vůbec nemůže být řeč. Je tady snaha deregulovat a snižovat eh, náklady pro jednotlivé výrobce. Je to takový krátkozrachý přístup. Byli jsme za poslední desetiletí svědky toho, že eh, deregulace, eh, že regulace podporovala inovace a také předcházela skandálům. A z hlediska hospodářského je regulovaný, regulované prostředí také udržitelnější než v případě deregulovaného prostředí. Budeme-li mít neregulovanou oblast a tam dojde ke skandálu, eh, tak se o náklady budou muset podělit všichni daňoví poplatníci. Nebude to eh, ta firma, která to riziko způsobila. Takže tolik z mé strany a velice ráda zodpovím vaše dotazy. Děkuji. Také děkuji. A kdo jiný než Hubert de by mohl pokračovat tématem, o, tématem bezpečnost potravy? Kolega de takže zastupuje Evropskou, Evropský úřad pro bezpečnost potravy. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, doktor Url eh, je na cestě ve, Špa, eh, v Japonsku ale pokud se nemýlím, tak k vám dorazí příští týden, takže budete mít eh, možnost eh, se s ním také pobavit. Proč o tom hovořím? My tady, my tady eh, máme sestrskou organizaci, což je důkaz toho, jak je úzká spolupráce, o které hovořila paní Goins. Pokud je o kompetence agentury EFSA, My máme na starosti um, kontrolu dioxinu a dalších uh, chemikálí, ale my jsme si uvědomili, že jsme také regulatorní agenturou uh, a regulace je z 18% náplň naší práce. Rád bych zdůraznil, že EFSA se o rolu v oblasti zdraví zvířat a rostlin a to úzce souvisí s hrozbami, um, importu, které by mohly zničit naše zemědělství. Tři body bych rád zmínil. Samozřejmě um, už tady zazní po druhé něco, co jsme slyšeli od kolegů z ostatních agentur. První věc, odborná znalosti. Pokud bychom měli dobrovolné experty z celé Evropy, tak bychom nebyli schopni eh, dělat to, co děláme, což je například eh, kontrola v eh, příměstí v potravinách. Stížností na příměsy v potravinách byly tisíce, takže jsme se rozhodli začít stanovat standardy. Také bych rád připomněl, že tyto odvedené znalosti nejsou samozřejmostí. Museli jsme investovat. Podobně jako kolegové z agentury EMA investujeme, ačkoliv máme v současnosti omezené prostředky. Ale doufáme, že odborné znalosti nám budou nadále poskytovány od kolegů. Druhá věc, pokud jde o spolupráci mezi státy, je tato. Spolupracujeme s organizacemi v členských státech v oblasti monitoringu Každoročně eh, máme 10 až 15 milionů zpráv o pesticidech. Výsledkem je, že Evropa je největším poskytovatelem údajů o chemických znečišťujících látkách, eh, se kterým pracuje také VHO. Nicméně zde jde o něco ještě dalšího. Často spolupracujeme s organizacemi v členských státech, které se specializují. Minulý týden jsem byl v Nizozemsku a hovořil jsme o softwaru, který eh, pravděpodobně mohou používat všichni, všechny členské státy EU. Jedná se o směsi, ale eh, ten hlavní problém spočívá v následujícím. Máme rozsáhlý eh, průzkum, Eh, který se eh, týká eh, údržby systému. Musíme zajistit, aby ta centra výzkumu na špičkové úrovni zůstala v čele výzkumu i do budoucna. Třetím prvkem, který bych rád zmínil, je spolupráce s jinými agenturami, například EMA, ECDC a ECHA ale nyní máme ještě rozsálejší eh, spolupráci v rámci sítě, která združuje 13 eh, agentur EU. Tam se řeší věci jako například eh, nejistota. Doufáme, že budeme schopni v rámci této sítě zajistit výměnu poznatků ne pouze ze specializovaných e, zdrojů z jednotlivých agentur. Máme také spolupráci se společným výzkumným střediskem, Chceme také vypracovat protokoly pro testování jiné než na zvířatech můžeme nabídnout spotřebitelům lepší ochranu za nižší náklady, než by tomu bylo v případě eh, takového rozstříšeného systému. Budeme ale muset zvážit také systém financování naší činnosti. Děkuji. Thank you very much and... Eh, Děkuji. A jak jste říkal, budeme teď eh, pokračovat s Gertem Dancetem, který je ředitelem Evropské agentury pro chemikálie. Prosím. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Řeknu vám, jak společně pracujeme v Evropské unii na tom, abychom zajistili, že budeme mít eh, bezpečné chemikálie. To je celoevropská práce, která musí být realizována přeshraničně. A to je v podstatě ten základ. Takže jaké výsledky přináší, přináší společná práce na celoevropské úrovni? Jaké výhody? A sice tou hlavní výhodou je, že budeme mít bezpečné chemikálie a produkty, vůbec průmyslové produkty obecně. Budeme mít informované a náročné občany, kteří budou také vyžadovat bezpečné a bezpečnější výrobky. Budeme mít konkurenceschopné podniky, které budou ve světě na špičce, budeme mít eh, udržitelné společnosti, budeme mít efektivní jednotný trh pro chemikálie a směsi, budeme mít také efektivní orgány a lépe využívat veřejné finance. Přidaná hodnota v praxi je ta, že jsme schopni přijímat rozhodnutí a stanoviska založená na vysoké kvalitě také na rychlosti, transparentnosti a nezávislosti. To jsou znaky, které dávají důvěru nebo důvěryhodnost těm stanoviskám, které vypracováváme a činí z nás věrohodného partnera evropských institucí. Když zpřístupňujeme informace o chemikáliích, když pracujeme společně s odborníky všude v Evropě, s experty, kteří jsou jmenováni členskými státy. Tak je to expertíza, kterou jsme združili v agentuře. A způsob, jak můžeme pracovat eh, s experty z různých národních eh, příslušných orgánů, které pracují na těch nařízeních, jimiž se řídíme, je také důkazem naší schopnosti úzce spolupracovat. Poskytujeme také hodně technologií, například IT, software pro společnosti a mezinárodní instituce a národní orgány v jiných státech na skladování, ukládání údajů, a analýzu rizik chemikálií, nástroj, které jim poskytujeme a které neustále aktualizujeme. Pracujeme také, velmi úzce spolupracujeme se zúčastněnými stranami. Máme více než 100 akreditovaných eh, organizací, které s námi úzce spolupracují, poskytují nám zpětnou vazbu, a své názory ohledně toho, jakým směrem by se agentura měla ubírat. Podporujeme také několikanásobné využívání údajů. Údaje z REACH eh, jsou eh, užitečná v celé řadě dalších oblastí, nejen v systému REACH. A také chceme neustále vylepšovat kvalitu těchto údajů, aby i jiné části Evropy mohly tyto údaje využít pro ochranu třeba vod nebo pro ochranu celé řady jiných eh, věcí, jako je zdraví a tak dále. Také chceme zajistit, eh, že trh bude předvídatelný pro společnosti, pro podniky, protože budeme předem informovat o tom, jaké chemikálie chceme uvádět na trh. Pracujeme společně od začátku až do konce. Podniky musí pracovat společně na sběru údajů, to je velmi důležité. Potřebují také spolupracovat ehm, v celém dodavatelském řetězci. Takže je zde opravdu obrovská interakce podniků, které sídlí v různých členských státech. Společně s členskými státy také pracujeme na kvalitě údajů, abychom identifikovali, které chemikálie jsou znepokojivé a jakmile na to přijdeme, tak také pomáháme najít tu nejlepší cestu, jak vyřešit rizika vyplývající z těch nejnebezpečnějších látek. Využíváme také náš vědecký výbor k tomu, aby předložil vědecká stanoviska, která pomohou komisi přijmout opatření na nejvyšší úrovni. Takto skutečně vytvořím, vytváříme evropský trh, trh Evropské unie pro bezpečnější chemikálie. Děkuji, pane předsedo. I já děkuji. A jakou přidanou hodnotu má EU pro Business Europe? To nám řekne Alexandr Afre, máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové výboru, děkuji vám za pozvání. Já se zaměřím ve své prezentaci nebo ve svou vystoupení na životní prostředí, protože to je mé pole působnosti. Ale myslím, že budu také moci reagovat na některé komentáře, které zde zazněly z úst předřečníků. Na úvod chci říci, že teď eh, pracuji v Business Europe už téměř 10 let. Eh, hovořím s řadou podniků všude v Evropě, s velkými, malými a středními podniky a První věc, kterou vám musím říci, že podniky mají ekologii na své agendě. My hovoříme o klimatických změnách, ale to tež platí pro kvalitu vzduší. Eh, ochranu vod eh, a tak dále. To znamená, že podniky, průmysl všude v Evropě, pokud je ochranu v životního prostředí, tak eh, ano, vynakládají na to úsilí. A proč to dělají? Je zde celá řada důvodů. Jeden z důvodů je ten, že podniky jsou součástí společnosti. Uvědomují si svou zodpovědnost. To je jeden z důvodů. Další důvod je ten, že to dává smysl i pro podniky jako takové. Hodně hovoříme o efektivitě zdrojů. Takže to dává smysl i pro ty podniky, aby byly efektivnější z hlediska zdrojů. A také mohou získat konkurenční výhodu. Například, eh, když eh, přijde řeč na čisté technologie protože trhy a globální trhy se v tom stávají čím dál silnější. To je tedy další důvod. A potom je zde samozřejmě nutnost splňovat regulaci, nařízení. Proto mnohé podniky začínají jednat a zde v Evropě víme, že máme opravdu silné, velké environmentální aky, na které můžeme být hrdí. A tady bych rád navázal na to, co zde říkali mý předřečníci. Hovoříte o tom, že zde je takzvaná enforcement gap. To znamená, že pravidla nejsou dostatečně vymáhána jejich plnění. To znamená, že potřebujeme opravdu dohled nad trhem, mimo jiné. Rád bych tedy zdůraznil, že evropský průmysl, evropské podniky chtějí chránit životní prostředí, že je to patří k jejich eh, prioritám. Jaké další výhody přináší Evropská unie z hlediska ochrany životního prostředí? Z pohledu podniku je to jednoznačné. Spolupráce je vnímána pozitivně a také je pozitivní. Proč? Protože podniky jsou mezinárodní, jsou evropské. Samozřejmě velké podniky, ty působí všude v Evropě ale i malé a střední podniky velmi často mají klienty, dodavatele, nejen v jedné, ale rovnou v několika členských zemích. Takže je klíčové pro evropské podniky, aby byly skutečně evropskými. A proto evropský přístup k ochraně životního prostředí dává velký smysl. A já bych to rád ilustroval několika konkrétními příklady. Nebudu zacházet přes mnoho do detailů, ale myslím si, že je důležité pro budoucnost této debaty, abychom měli jasné konkrétní příklady z hlediska nebo z pohledu podniku, protože je zde spousta způsobů, jak hovořit o přidané hodnotě Evropy, pokud jde o ochranu životního prostředí. Jeden způsob je jasný z hlediska podniků. My musíme srovnat situaci, kdy máme evropský přístup, se situací, kde máme 28 různých národních režimů, které chrání životní prostředí. A to si myslím je v debatě zcela klíčové srovnání mezi evropským přístupem a 28 národními režimy. A zase uvedu několik příkladů, proč my jako Business Europe vidíme v evropském přístupu skutečnou přidanou hodnotu. A společná práce je především o vypracování společných pravidel, to už zde říkali i kolegové. A zde bych mohl uvést řadu příkladů. U odpadu například probíhá tady ta revize, přeskum odpadového balíčku a pracuje se i na definicích. To je zcela klíčové pro průmysl, aby později mohli srovnat a změřit pokrok, kterého bylo dosaženo na evropské úrovni. Například environmentální analýza dopadu. Ta směrnice byla zrevidována před pár lety a to je klíčové, to je také klíčové pro podniky, aby měli společné postupy při přípravě na environmentální hodnocení dopadu, nebo tedy hodnocení dopadu na životní prostředí. Takže je zde první soubor příkladů, pokud je o společná pravidla. Pan Stern tady hovořil také o tom silnějším hlase. Já si myslím, nebo my si myslíme, že když budeme pracovat společně jako Evropa, je také způsob, jak mít silnější hlas v mezinárodní debatě. Ta nejpopulárnější se týká klimatu a dohody COP21. My jsme přesvědčeni, že evropské instituce zde sehrály skutečně klíčovou roli, aby bylo dosaženo jednoty při uzavření dohody. Já už nebudu zacházet do detailů, pan Star nám tady ten proces vysvětlil takže ta dohoda je uzavřena, teď jde o to dohlédnout na to, aby všechny strany tuto dohodu plně implementovaly. A my víme, že to nebude jednoduchý úkol. To je tedy druhý příklad. A třetí příklad, který bych rád zmínil, je, že společná práce znamená také to, že máme větší trhy pro využití technologií, pro využití různých možností, které se objevují. A i zde vidíme řadu výhod a přínosů pro kruhové hospodářství. Víme, že kruhové hospodářství je především o tom, že je ve hře rozvoj trhu se sekundárními, s druhotnými tedy surovinami. A je jasné, že čím větší trh se vyvine, tím více možností budeme mít. Také bych mohl zmínit systém ETS, který místo toho, abychom měli 28 různých nástrojů založených na trhu, budeme mít jeden jediný velký trh pro mezinárodní, nebo tedy pro systém ETS, pro systém obchodování s emisními povolenkami. To je třetí příklad a poslední příklad, který bych rád zmínil, je věc, kterou zmínila kolegyně z BEUK. Práce na evropské úrovni dává také velký smysl, pokud jde o výzkum a inovace. A my víme, že máme před sebou řadu ekologických výzev a proto potřebujeme mnohem silnější výzkum a vývoj. Jde zde o soukromé, ale také o veřejné investice. Evropské podniky představují 64-65 všech evropských výdajů na výzkum a inovace. To je tedy v skutku klíčové, hodně se toho dělá na národní úrovni, ale také věříme, že je zde ještě další úroveň při vytváření správného rámce pro výzkum a vývoj na evropské úrovni a to je samozřejmě prostřednictvím rámcového programu Horizon 2020, ale také prostřednictvím takových nástrojů, jako je ETS. Takže tato evropská úroveň nad národní úrovní je zcela klíčová pro velké projekty a také proto, abychom vytvořili správné prostředí pro podniky, ať už se jedná o malé podniky nebo velké podniky. Nechci ten úvod už dále protahovat, ale přesto bych rád zmínil jednu věc. A myslím si, že je to důležité v rozpravě, když hovoříme o ochraně životního prostředí na evropské úrovni, tak je jasné, že jeden jednotný přístup není vždy vhodným řešením. Proč? protože jsme přesvědčeni, že potřebujeme určitou míru flexibility z řady důvodů. Máme 28 členských států s různou historií, různou kulturou, různou zeměpisnou situací a tak dále. Takže určitá úroveň flexibility je důležitá. A mohu uvést několik eh, příkladů, například eh, směrnice o emisích, o průmyslových emisích, eh, ta přináší tu flexibilitu. Zavádí evropské standardy, ale umožňuje také určitou míru flexibility na místní úrovni ze strany kompetentních orgánů. Aby se tedy definovaly ty emisní limity. To je tedy z mé strany vše. Na závěr bych rád řekl, že se toho hodně udělalo, pokud jde o ochranu životního prostředí na evropské úrovni. Průmysl k tomu přispěl svým úsilím bude v tom i pokračovat a bude se snažit vylepšovat, lepšovat životní prostředí na úrovni EU. Je jasné, že pracovat společně na evropském přístupu znamená spoustu výhod, které by prostě zmizely, kdybychom se vydali cestou fragmentovaných a národních režimů. Děkuji. Uh, Posledním řečník je z Evropské komise. Zajímalo by mě skutečně, jaká je přidaná hodnota životního prostředí. Máme tu pana Marcela Haga, který eh, je ředitelem jednotky. A máte jednu minutu, ne, máte samozřejmě deset minut, to byl jen vtípek. Děkuji, pane předsedo. evropské environmentálně zdravotní politiky mají na mysli eh, prospěch všech občanů, což zahrnuje samozřejmě i generální sekretariát. Předřečníci již uvedli celou řadu příkladů, které ukazují, že závazná spolupráce mezi členskými státy přinesla přidanou hodnotu, která eh, přesahuje jakékoliv, jakýkoliv souhrn opatření z národní úrovně. Eh, zdravotní a environmentální otázky jsou vysoce komplexní a proto potřebujeme přístup k těm nejlepším informacím a k nejlepším mozkům. Eh, dnešní agentury ukazují, že Evropská unie byla schopna vytvořit vedoucí orgány na prevenci rizik a na ochranu občanů. Pouze sloučením zdrojů lidských i ekonomických na evropské úrovni byl takový výsledek možný. Životní prostředí a veřejné zdraví potřebuje globální zásahy. Členské státy by neunesly tuto váhu v dnešním světě. A e, proto a nebyli by schopni dojednávat e, globální e, dohody. Máme mnoho příkladů, které ukazují, jak efektivní byla Evropská unie při přijímání iniciativ při stanovování agendy na globální úrovni a dosahování skutečných úspěchů v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. Když Evropská unie hovoří, tak eh, delegáti z ostatních částí světa naslouchají velmi sebedlivě. Eh, Podívejte se na klimatické změny. Když jsme hovořili jednotným hlasem, vytvořili jsme koalici s progresivními spojenci, která zajistila pařížskou dohodu v roce 2015, protože evropská role v boji s klimatickými změnami je zakotvená ve smlouvě a Evropská unie může hájit eh, tudíž ambiciozní cíle a eh, eh, rovněž přijímat následná opatření, která zajistí plnění v terénu. Pracujeme nyní na opatření týkajících se eh, obchodování s emisemi ETS a eh, využívání eh, půdy, změny půdy a lesnictví LULUCF. To všechno ukazuje, jak můžeme přejít na nízkouhlíkové hospodářství a jak zůstat na čele v energetické transformaci. Často se říká, že znečištění je přeshraniční a nejlépe se řeší společnými řešeními. Na základě desetiletí zkušeností s environmentálním právem jsme prokázali, že regulace na evropské úrovni oproti národní úrovni je smysluplná pro životní prostředí a hospodářství. Kromě toho, že to má prospěch pro samotné životní prostředí, tak zásahy Evropské unie také pomáhají vnitřnímu trhu, vyrovnávají podmínky pro firmy a umožní úspory z rozsahu mnoho vnitřních eh, aktů, které měly omezit eh, bariéry vnitřního obchodu, má rovněž i značné environmentálně zdravotní eh, přínosy. Přijetí legislativy REACH bylo obrovské úsilí s mnoha rozličnými názory ze strany různých aktérů a cílem bylo harmonizovat vnitřní trh a zlepšit úroveň ochrany v nedávné veřejné konzultaci, která byla provedena v rámci širšího hodnocení RIČE, je obzvlášť pozoruhodné, jak všechny strany, včetně průmyslu, nevládních organizací a združení e, spotřebitelů, ocenili e, přínosy RIČE a, harmonizovaného přístupu k rizikům chemikálí. Samozřejmě k jiným otázkám se názory e, rozcházejí. Ehm, systém bezpečnosti potravin rovněž obsahuje eh, velmi přísné standardy a zajišťuje také předvídatelný regulační rámec, v němž mohou evropské eh, firmy prosperovat. Evropská lékařská agentura hraje klíčovou úlohu při zajištění bezpečných léků pro lidi i zvířata. Krizová připravenost je dalším, další důležitou funkcí, která funguje na evropské úrovni, aby byla zajištěna ochrana evropských občanů. Evropské centrum pro eh, prevenci chorob rovněž podporuje tento cíl, pokud jde o lidské zdraví včas, mechanizmy včasné detekce spolu s aplikací mimořádných opatření chrání Evropu před eh, zásadními krizemi v potravinové oblasti, chrání před riziky lidskému zdraví, identifikuje nebezpečné výrobky a také usnadňuje eh, externí i interní obchod s, mm, eh, se zvířecími i rostlými produkty. Dále je tu také monitorování uvádění eh, zdravotních zařízení na trh, tak aby pacienti měli přístup k bezpečným druhům léčby. Společný a ucelný systém zprávy eh, pomáhá překonávat rizika veřejnému zdraví. Eh, s, například skandální um, e, případy e, těch kyčelních e, implantátů a um, e, prsních e, latexových implantátů PIP ukázaly, jak důležitá je e, regulace v této oblasti e, a Evropský regulační rámec eh, je také vzorem mnoha eh, dalších jurisdikcí, eh, které třetích zemí. Tyto jurisdikce zahrnují nejenom státy, s nimiž má Evropská unie vzájemné uznávání, ale i některá další, některé další státy, i když oficiálně takové uznávání neexistuje. Ale jde to daleko dál než pouze vnitřní trh. Podívejte se na Natura 2000 jako příklad. Je to síť 26 tisíc chráněných eh, přírodních oblastí, které zahrnuje skoro 20 evropské plochy, eh, kde mohou eh, koexistovat lidské, udržitelné lidské aktivity se přírodními stanovišti, stanovištmi. To, to ukazuje, že přínosy této iniciativy jsou 200 až 300 miliard ročně, daleko překonávají jakékoliv náklady. Musí se dělat e, e, ovšem více k realizaci celkového potenciálu. Akční plán e, komise naváže na zjištění z fitness checku, zapojí veřejné orgány na všech úrovních a položí pevný základ k tomu, abychom mohli získat všechny přínosy z Natury 2000 i když i nadále představuje znečištění vzduchu v Evropě i jinde velkou výzvu, tak Evropská unie tlačí místní, regionální a národní orgány k přijetí opatření. Eh, zpráva o stavu životního prostředí z, roce, z roku 2015 jasně ukazuje, že dnešní Evropané se těší čistšímu vzduchu a vodě a menš, méně, menšímu odpadu eh, v skládkováním a více recyklují po čtyřech dekádách eh, uplatňování evropské legislativy. Evropská přidaná hodnota je tak plně zdokumentována tvrdými fakty. A konečně Evropská unie má ideální pozici k, k tomu, aby pomáhala v oblasti veřejného zdraví. Například evropská politika k tabáku vedla eh, k jedním z nejpřísnějších eh, k opatřením na kontrolu eh, tabákových výrobků ve světě. Evropská unie je také silným globálním hráčem v boji proti antimikrobiální rezistenci a pracuje na jednotném přístupu u lidského a zvířecího sektoru. Vytvoření referenčních sítí pro vzácné choroby umožní pacientům získat eh, lepší, rychlejší diagnózu a léčbu prostřednictvím využívání elektronických technologií. Takže závěrem eh, mi dovolte říci, pane předsedo, že máme mnoho silných argumentů na to, abychom ukázali silné přínosy Evropské unie pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Uvítali bychom, kdyby tato důležitá poselství byla slyšet i ve veřejné rozpravě na národní a místní úrovni. Děkuji. Thank you very much and Také děkuji. Nyní, myslím, musíme společně uh, předat tato dobrá poselství od vás evropským občanům. Nyní je prostor pro dotazy. A jako první na mém seznamu je pan Lísek, koordinátor za EPP. Děkuji pěkně za slovo. Také děkuji všem, kdo jsou zde přítomni, ačkoliv si myslím, že, si toto téma, že by se bylo zasloužilo přítomnost většího počtu kolegyň a kolegů. Myslím si, že EPP e tady má dvoutřetinové zastoupení. Také bych se rád, eh, rád bych poděkoval panu eh, Fremu a panu Toru Sternovi. Oni totiž celá jasně řekli, proč je lepší, když Evropská unie jedná společně, než to, kdyby jednali jednotlivé státy samostatně. Ano, slyšel jsem, že děláme spoustu dobrých věcí, ale musíme ještě přidat. Nesmíme samozřejmě um, mít za zlé všem agenturám, že chválí svoji práci. A, a, pane de Luikere, tady není místo na to hovořit o navyšování rozpočtu. Spojené království se chystá opustit Evropskou unii a já doufám, že to všechno skončí dobře. Nicméně eh, máme před sebou druhé kolo prezidentských voleb eh, ve Francii a pokud um, vyhraje paní Lepenová, tak pro EFSU určitě nebude více prostředků. Musíme občanům sdělovat, že Evropská unie je efektivnější a a lepší partner pro vydávání než jednotlivé členské státy. Je jasné, že zástupci agentur tady hovoří i o odborných záležitostech. E, nyní bych se rád obrátil na zástupce z Evropské aliance pro veřejné zdraví a další. Nejde tady o větší ochranu spotřebitelů, musíme zcela jasně předložit argumenty pro to, aby byla Evropská unie zachována. Jde skutečně o to, aby jednání Evropské unie e, směřovalo k poskytování e, nebo k poskytování e, většího rozsahu služeb evropským občanům. Myslím si, že tady musíme eh, mít dobré argumenty pro všechny diskuse eh, v našich volebních okrscích. Samozřejmě eh, bylo to zajímavé, co jste říkali, ale dneska je klíčovou otázkou, bude Evropská unie nadále existovat? Ano či ne? Děkuji. Nyní kolegyně Dali se SND. Děkuji, pane předsedo. Také děkuji všem zástupcům, především eh, těm z agentur, kteří se soustředili na přidanou hodnotu EU. Toto slyšení přináší minimálně mně jedno jednoduché poselství, které musíme předat i svým voličům. Evropská unie společnými silami dosáhne lepších úspěchů a bude mít silnější pozici. Hovoříme-li o přidané hodnotě EU, musíme zcela jasně říct, že e, to není otázka jednoho slyšení. Je to trvalý proces. Pokud e, spojíme všechno, co nabízíte vy, tak skutečně se vytvoří přidaná hodnota a budeme muset eh, o této přidané hodnotě hovořit všude, kde se scházíme. A patří tam také setkání s našimi občany, s našimi voliči. Jim musíme říct, jakou přidanou hodnotu Evropská unie jakožto celek přináší. Eh, souhlasím s tím, že Evropská unie eh, byla silným hráčem při vyjednávání smlouvy o ochraně klimatu. To potvrdil jak pan Stern, tak zástupce komise. Byl to nejenom eh, ten rozměr EU, ale také její politické odhodlání. Podařilo se nám eh, přesvědčit i další, další eh, skupiny států k vytvoření aliance. Eh, pan Stern, eh, který v rámci COP21 eh, byl zvláštním vyslancem prezidenta Obamy, toto také potvrdil. Myslíme si, že všichni jsme za to, aby Evropská unie vystupovala jednotně. To je cíl Evropské komise, parlament, Evropského parlamentu i USA. Pokud je o zdravotnictví, které se stává m, mm, také významným tématem na mezinárodní scéně, tak je jasné, že i zde musíme postupovat společně. Jak tady zaznělo, eh, zlepšování, eh, zlepšení v oblasti zdraví evropské populace je jedním z nejvýznamnějších úspěchů. Je skutečností, že evropská integrace podpořila rozvoj zdravotnických služeb a legislativa napomohla, pro, napomohla výměně osvědčených postupů a díky evropské legislativě se také vytvořila špičková výzkumná pracoviště. Nyní bych ráda zmínila Business Europe a ten eh, příspěvek eh, se mi velice líbil. Řada lidí říká, že obchod, podnikání a ochrana životního prostředí nejdou vždycky ruku v ruce. Ráda bych ale řekla, že e, spolupráce v rámci EU e, pomáhá podnikání minimálně tím, že se vytvářejí společná pravidla pro fungování vnitřního trhu. Samozřejmě ne vždycky lze aplikovat univerzální řešení. Klíčovým faktorem je flexibilita ale to neznamená, že by nás flexibilita měla odvádět od společné práce. Konečná otázka zní, dokážeme to všechno, pokud se roztříštíme a budeme eh, tedy v vozovkách kopat každý za svůj eh, členský stát? Odpověď je jednoduchá, určitě ne. Ráda bych závěrem poděkovala všem hostům za jejich příspěvky a doufám, že budeme i v příštích měsících a letech nadále spolupracovat. Děkuji, Miriam. Velice správně. Nyní Merit McGuinness, více místo předsedkyně Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala všem, kdo dnes vystoupili v rámci slyšení. Jak řekl Petr Líse, i já jsem velice ráda za to, že jsme se tady sešli, ale byla bych ještě raději, kdyby nás tady bylo bývalo více. Hovoříme tady o skandále, kdybychom hovořili o skandálech v oblasti eh, chemických eh, látek, zemědělství či potravin, tak by tady asi bylo narváno. Ráda bych eh, poděku, se obrátila na zástupkyni Evropské organizace evropských spotřebitelů, vy jste říkala, že eh, je tady nedostatek povědomí o tom, co děláme a je také nedostatek povědomí o tom, že eh, je to Evropská unie, eh, je vlastně tím, kdo toto umožnil vytvořit. Děkuji, že jste to řekla veřejně. Minulý týden jsem byla v Irsku a uvědomila jsem si, že jsme si velice škodili tím, že jsme se soustředili na to, co se nepovedlo. Musíme se nyní soustředit na to, co se povedlo. Čeho dosáhly agentury, čeho dosáhly podniky. Co všechno dělají pro prospěch občanů a spotřebitelů. Myslím si, že na eh, dnešním slyšení, které myslím bylo vysíláno na internetu, ehm, bylo v této souvislosti velice významné. Je tady skutečně potřeba o tom dále hovořit a ten proces eh, dnes právě započal. Poděkoval bych ráda panu Petru, Petru Lisovi za to, eh, co řekl. Musíme pokračovat v poskytování informací o tom, co se děje dobrého. Když už mám slovo, tak si myslím, že řada témat a problémů eh, se dá řešit lépe Eh, tím, když spolu budou jednotlivé agentury a orgány eh, komunikovat. A bude to dobré také pro občany. Samozřejmě debata o Brexitu pokračuje. Musíme naslouchat i těm, kteří mají obavu o to, že um, tím, kdo prohraje, bude jak Evropská unie, tak Spojené království v případě, že se Spojené království opravdu rozhodne, eh, skutečně odeje. Bude to Um, na úkor inovacím a dalším věcem. Myslím si, že pokud Spojené království chce zůstat eh, členem toho systému obchodu, tak eh, normy, které platí nyní, budou muset platit i nadále. Hovoří o tom i experti, kteří jsou mimo jiné v, této, v tomto sále. To je pro nás klíčové. Děkuji. Takže po, té první, po tom prvním kole eh, těchto příspěvků budou eh, mít možnost naši hosté zareagovat. Není Karin Karnbochová. Děkuji pěkně, pane předsedo. Nejprve bych ráda poděkovala za paní McInnes eh, za to, co řekla. Gro naší politické práce spočívá v tom, že um, nám jde podle občanů, tedy takto občané to vnímají, takže nám jde hlavně o, o moc a o, e, výsledky. Ale to, čeho bylo dosaženo, e, skutečně mnohdy doslova spadne pod stůl jak řekl zástupce komise, musíme vytvořit lepší komunistační strategii a předložit řadu pádných eh, argumentů, které eh, zazní jak na veřejné, tak mezinárodní diskusi. V řadě oblastí jsme dosáhli eh, mnoha úspěchů a o nich musíme svým občanům podávat zprávy, protože já si uvědomuji, když se setkávám se svými voliči, tak vlastně soustředíme se na to, kde jsou spory, co se nepovedlo, ale v řadě oblastí, ať už je to životní prostředí nebo chemické produkty, ochrana potravin, tam jsou výsledky, o kterých veřejnost neví. Takže e, musíme komunikovat více a to nejenom s tím, že vlastně chceme uspět při příštích volbách. A můj milý kolega Petr Líse řekl spoustu věcí, se kterými souhlasím. Také řekl, že toto není to správné místo, kde by EFSA měla žádat o vyšší rozpočet. Pokud chceme, aby naše agentury působili v řadě nejrůznějších odvětví a oblastí, tak samozřejmě k tomu potřebují příslušné finance. Jinak eh, tyto agentury nebudou schopny plnit své úkoly. No a potom zažijeme frustraci. Teď hovořím jakožto zpravodajka pro oficiální kontroly. Pokud eh, budeme delegovat příliš mnoho úkolů a budeme očekávat od EFSI a dalších, jako třeba společného um, výzkumného střediska, že budou uh, dodávat výsledky, tak je musíme taky patřičně financovat. Pokud uh, nebudeme mít, pokud nebudou mít agentury k dispozici příslušné technické a personální vybavení, tak od nich nemůžeme čekat, že ty výsledky budou takové, které budeme, který my, bychom se mohli chlubit. Já si přeji, aby diskuse jako dnes eh, se konaly ještě eh, častěji, protože myslím si, že máme možnost eh, představit veřejnosti opravdu spoustu pozitivních příkladů a e, v oblasti reklamy se říká, e, musíš minimálně desetkrát zopakovat jednu věc, než ji lidé začnou vnímat. Takže tady e, zaznělo od 6-7 kolegů, že tady skutečně je ta přidaná hodnota, kterou Evropská unie může nabídnout a o ní je potřeba občany informovat. Děkuji za slovo a nyní pan uh, Děkuji. Děkuji všem za příspěvek do diskuze o přidané hodnoty Evropské unie a také kolegům za to, že eh, znovu vnesli do této diskuze trochu naléhavosti. Hodně dlouho jsme naslouchali, což chápu, že bylo součástí programu. Ale myslím, že v konečném důsledku eh, to, co v Evropské unii eh, jde, co je v sázce, to je to důležité. Souhlasím s panem Petr Lízem, že musíme hájit to, co Evropská unie nabídla. Jistě, souhlas. Ale také se musíme podívat na trendy, které vidíme v naší společnosti. Jaká, proč podpora Evropské unie klesá? Musíme se zabývat tím, co může Evropská unie udělat lépe, aby ta podpora dále neklesla. Řekněme si to upřímně. Evropská unie není vnímána jako eh, entita, která chrání eh, úplně vš- všechny lidi, zejména ty méně vzdělané eh, lidi, kteří mají pocit, že ztrácí v důsledku globalizace. Podívejte se na tu dělbu hlasu v, v Rakousku, Nizozemsku, Spojeném království, ve Francii je to skoro 50-50. Ti, kdo obrací záda na instituce jako Evropská unie, tak činí proto, že, se, že mají pocit, že prostě tyto instituce Eh, za ně nebojují. Je to globální trend, je to i ve Spojených státech a já jsem rád, že tu je Todd, určitě viděl tento eh, trend i ve Spojených státech. Ale jsou tu také jasné otázky v našich institucích, které tento trend způsobují nebo posilují. Takže má otázka na Business Europe je, e-, existuje nějaká debata v rámci Business Europe která by byla tak trošku nekonvenční, protože e, jistě, že e, změny smluv a tak dále, to všechno je tabu, ale Business Europe může se dívat na věci inovačním způsobem. Takže mě by e, teď zajímalo v tom stávajícím institučním systému, tak firmy z toho těží, protože máme vnitřní trh, účinnost, lepší způsob produkce Eh, a prostě nejefektivnější způsob v rámci Evropské unie. Díky tomu, že máme jednotný soubor pravidel, což pomáhá. Na druhou stranu je tu však konkurence v daňové oblasti, protože daně nejsou vnímané jako, ev, jako evropská kompetence a Business Europe, že teďka říká, to nevadí. Budeme z toho mít také prospěch. Ale eh, daň, daňová konkurence také znamená, že, eh, že příjmy členských států klesají, musí se krátit a kdo na tom nejvíc ztratí? Ti, eh, kdo mají pocit, že ztrácí v důsledku globalizace. No, tento trend prostě nemůže, eh, nemůže trvat věčně. Musíme změnit architekturu Evropské unie, aby v tomto směru měla lepší výsledky. Já doufám, že Business Europe nehájí jenom stávající Evropskou unii, ale otvírá také debatu o tom, eh, co můžeme v této oblasti zlepšit protože je to potřeba. To bych řekl Petru Lizovi a dalším. Musím e, samozřejmě tady to da Sterna, e, za, protože když už tady je, děkuji za to, že jste se e, účastnil takto veřejně, už jsme se párkrát setkali a pokud, samozřejmě je to taková interní záležitost, ale mě by zajímalo, jak se díváte na eh, atraktivnost tak, toho Clean Power Blendu, jak to může z, změnit politiku v, čl, ve Spojených státech? Vzhledem k tomu, že to členské státy stejně dělají, je to symbolické, anebo vnímáte, že jsou tam opravdu nějaké změny? Protože já myslím, že opravdu do toho bychom měli mít nějaký vhled. Takže eh, vy jste to již zmínil, jak důležité to bude pro klimatické, eh, klimatická vyjednávání, vliv eh, Evropské unie. Víme, že v roce 2018 spojené, Spojené státy ještě prostě nebudou eh, eh, ten výkon mít, takže jak dosáhnout 1,5 stupně nebo tedy 2 stupňů. Odkud ten tlak má vzejít, aby to pomohlo, aby skutečně byla ambice vyšší? Neměla by i v tom hrát Evropská Eh, unie. To bych chtěl slyšet od takového velmi zkušeného vyjednavače Toda. And last eh, speaker on my list is eh, Madame Ayuso. And... Uh, Paní Ayuso a pak uh, již ten seznam uzavřu a pak požádám naše hosty o reakci. Muchas gracias, presidente. Yo también... Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat všem zástupcům agentur, kteří zde dnes byli. Chci poděkovat také organizátorům tohoto slyšení, které je podle mě velmi zajímavé. Agentury to je přidaná hodnota Evropské unie. A myslím si, že občané si toho nejsou vědomi. Měli bychom dělat agenturám větší reklamu a ukázat na to, jaké synergie nám přinášejí a jak jsou přínosné pro Evropskou unii. Dovolte, abych položila velmi konkrétní otázku pro tedy ředitele Agentury pro životní prostředí, protože tady se hovořilo o těch 20 mg kadmia na kilogram. Mě by zajímalo, zda jste provedli studii, hodnocení dopadu, protože vědecký eh, výbor eh, Evropské unie pro toxicitu doporučuje, aby byla provedena tato studie hodnocení dopadu ještě než budou stanoveny limity. A v listopadu roku 2015 eh, tentýž výbor stanovil, že úroveň pod 20 mg na pod 80 mg na kilogram eh, je úroveň, kde nedochází ke kumulaci. Pak zde máme takové země, jako je Švédsko a tak dál, kde je velmi nízká zemědělská aktivita. A pak je zde také podloží, které obsahuje velmi malé množství kadmia, ale pak si musíme uvědomit, že zde máme jižní země, velmi zemědělské, navíc to podloží je z jiných oblastí má zase jiný problém. Takže dekadmizace je prakticky nemožná z průmyslového hlediska, proto bych se ráda zeptala, zda máte opravdu nějakou studii, abyste mohli doporučit těch 20 mg na kilogram. A potom EFSA má skutečně spoustu práce a spoustu úkolů, ale pak je zde ještě další věc, že EFSA nevybírá daně a ostatní agentury ano. A tu jim dává větší nezávislost. Takže mě by zajímalo, zda se mají nebo nemají vybírat poplatky, protože EFSA má stejné problémy jako jiné, které ty poplatky vybírají. Děkuji za vaše vystoupení a otázky a myslím si, že kvůli tomu, že zde bylo právě hodně otázek pro Business Europe, měli bychom začít Business Europe. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já nevím, jestli zde bylo tolik otázek přímo pro Business Europe, ale hodně komentářů se zmiňovalo o Business Europe. Rád bych navázal možná na tři body. Ten první je nutnost lépe komunikovat o přidané hodnotě Evropské unie, i pokud jde o ochranu životního prostředí. A to též platí i pro průmysl a podniky, které mají sehrát roli v této lepší komunikaci ohledně těchto aktivit. A také se zde hovořilo o tom návrhu, aby se to sedmkrát opakovalo, abychom se to zapamatovali. Uh, a druhá věc, druhý bod, navazuje na to, co zde říkala paní McGuinness ohledně ETS. A tady si myslím, s ohledem na Brexit eh, nemohu plně odpovědět, ale určitě je klíčové zajistit, aby cokoliv už se stane z krátkodobého nebo střednědobého hlediska, aby to nemělo dopad na evropský systém ETS, který je v Evropě nyní reformován a my se velmi těšíme na výsledek. A z toho, co jsem dosud slyšel, ten dopad by měl být spíše malý na evropský systém ETS. A ta poslední reakce je na vystoupení pana Eichhauta. Ano, my se určitě snažíme přemýšlet nekonvenčně. Není to vždycky jednoduché v té bruselské bublině, ale snažíme se o to. Nebudu o tom eh, tak dlouze hovořit. Já jsem třeba neúplně pověřen tím, co jste zmiňoval, to zdaňování, ale já, když jsem hovořil o ochraně životního prostředí, tak jsem řekl, že my jen nehajme tu stávající situaci, kterou máme v Evropě. Jsme si také vědomi toho, že ty věci budou potřebovat další aktualizaci, další změnu v celé řadě oblastí v životním prostředí. A tím bych rád skončil. My se určitě zapojíme do debaty o budoucnosti Evropy, která má spoustu dimenzí. Je zde energetický aspekt a ekologický aspekt a ten k ním určitě patří. Děkuji. Ano, děkuji a myslím, že můžeme pokračovat a zbeuk, Beuk, protože několik otázek bylo směřováno také na vás, takže možná na ně můžete zareagovat. I já si sebou beru domácí úkol a už jsme se dohodli, že budeme součástí řešení, pokud jde o tu lepší narrativu, lepší komunikaci o Evropě, takže na tom určitě budeme tvrdě pracovat. Pokud jde o tu konkrétní otázku pana Lízeho, EU to je jednotný trh, je to trh. A pokud budete renacionalizovat, pokud se zbavíte EU, tak jdete úplně opačným směrem. My se vyvájíme, vyvíjíme tak, jak říkal Alexandr Afre, jedná se o globální trh, o digitální trh, takže pokud tu kompetenci regulovat tyto trhy vrátíte na národní úroveň, tak tím začíná ta spirála, protože budete mít negativní kompetenci, konkurenci, budete mít volnější záchranou síť pro spotřebitele a nakonec ty trhy budou méně důvěryhodné. V různých zemích to bude různě, protože nebudete mít už rovné podmínky a myslím, že to je scénář, kterému bychom se měli rozhodně vyhnout, protože Evropa má vysokou úroveň důvěryhodnosti trhu. Na tom jsme hodně pracovali a to si zasloužíme. Zatím to ještě není konec příběhu, ale rozhodně bychom neměli eh, bořit to, co jsme po desetiletí budovali. A potom můžu ještě něco říci k Brexitu, protože my organizujeme konferenci o tom, že i za Brexitu bychom měli zajistit eh, pozitivní výsledky pro spotřebitele vidíme, že britští spotřebitelé jsou ohroženi tím, že už eh, nebudou kryti evropskými pravidly. A to by mohlo přinést jisté výhody britským spotřebitelům v těch několika málo oblastech, eh, kdy ten britský zákon je, eh, řekněme, výhodnější, ale v celé řadě oblastí budou ztrácet. Takže prostě pro ně to bude rozhodně ztráta. Výborně, děkuji. A myslím si, že zde byla i otázka na našeho amerického hosta, takže to jde. Možná byste nám mohl něco říci? Já děkuji za otázku svého přítele, svému příteli Basu Eichautovi. Zareaguji na to. Ta první otázka souvisela s Clean Power Plan. o tom konkrétnějším dopadu, nebo zda to bude spíše symbolické. Já si myslím, že je to směsice obojího. Samotný ten plán je 30, nebo snížit do roku 2030 o 30 emise v oblasti energetiky. Takže to je určitě ten konkrétní dopad. Myslím si, že ten plán pro čistou energii byl vytvořen tak, aby připravil akce, které se týkají energetické účinnosti, čisté energie. Já myslím, že nakonec toho tolik nebude, ale bude to mít dopad. Další věc je, že administrativa se nezaměřuje pouze na ten energetický plán. Máme zde i jisté ambice, které se týkají norem pro vozidla. Tam jsme dosáhli velkého snížení ve spotřebě asi za 12 let Teď ovšem děláme jisté kroky zpět, pokud jde o metan, o ty velmi přísné limity, které zavedl prezident Obama, takže tady vlastně se objevují jisté pokusy, jak oslabit toho, čeho už bylo dosaženo. Pak si myslím, že zde bude také konkrétní negativní dopad těch Trumpových politik, i když to tedy nebude úplně obrácení o 180 stupňů. Pokud jde o to, jak zachovat ty vysoké ambice do roku 2018 a dále, tak eh, já bych tomu řekl pár věcí. Já myslím, že důležité i v kontextu zaměření se na výzkum, abychom nestráceli ze zřetele velmi důležité elementy, které budou vyvinuty v podobě různých eh, pravidel a systémů, které jsou důležité pro Paříž. To souvisí s různými pokyny a instrukcemi, které budou vyjednány. My je chceme dokončit do konce roku 2018. Možná to nejdůležitější se týká transparentnosti, ale také zde probíhají jisté diskuze ohledně financí. Tyto věci jsou důležité, ale pokud budou udělány způsobem, že bude narušena ta pařížská rovnováha, tak to bude mít velký negativní dopad v průběhu doby. Pokud jde o ty ambice jako takové, o ty cíle, tak my budeme mít eh, v roce 2018 první přehled o tom, jak se zemím vede a potom rok 28, to je potom rok, kdy se podíváme na ty individuální cíle a snad je i zvýšíme. Doufejme. Pokud Spojené státy k tomu nepřistoupí seriózně v kontextu jednání, tak to určitě bude mít negativní dopad. Já myslím, že ve Spojených státech už dojde k určitým, už dochází i k určitým krokům eh, ve velkých městech. Eh, to je období, které není srovnatelné z lety 2001 až 2008. Tam eh, Spojené státy byli trošičku mimo, pokud jde o klimatické cíle. To není pravda. V současné době tam občanská společnost i různá združení, i podniky uh, už velmi bojují za plnění těchto cílů i v oblasti čisté energetiky. Ale Spojené státy jako hnací síla v mezinárodním kontextu už nebude fungovat stejným způsobem a to ještě zvyšuje význam příspěvku Evropské unie. Další věc, kterou si musíme pamatovat, je, že Trumpova administrativa musí rozhodnout, zda se bude držet Paříže, anebo zda se z toho vyváží. Takže to je věc, která bude určitě se ještě řešit. Má dojít ke schůzce na nejvyšší úrovni. A já jsem velmi opatrně optimistický, ne tedy velmi optimistický, ale velmi opatrně optimistický, že nakonec Trumpova administrativa zůstane v tomto režimu, pařížském režimu, možná s jistými drobnými změnami, ale že tam prostě zůstanou, protože i v rámci administrativy jsou některé silné síly, které jsou pro. Já myslím, že většina podnikatelského prostředí i velké podniky jsou pro Paříž, Já myslím, že ty nevýhody, které by způsobil náš odklon od Paříže, jsou takové, že si myslím, že tam zůstaneme, ale to je otázka. Otevřená otázka. Děkuji, uvidíme, jak to dopadne. A teď bych rád poděkoval našim tlumočníkům, protože jsem byl informován, že pravděpodobně za dvě minuty musí skončit, takže možná my ještě budeme dv- tak třeba pět, deset minut pokračovat eh, v angličtině. Já jsem ještě viděl Petra a Ninu, takže vám také dám slovo. Ale ještě předtím bych se rád eh, zeptal někoho z agentur, aby zodpověděl otázku Karin. Nevím, eh, kdo se toho ujme, jestli Emma, Echa, Nevím, kdo se o to pokusí. Thank you, Chair. Um, I think the... Děkuji, pane předsedo. Myslím, že ten, ta jedna věc, která tady z toho vy, vystupuje, je nedostatek komunikace a um, znalostí uh, ze strany tedy občanů toho, jaký je náš příspěvek my se skutečně snažíme vážným způsobem za, za, za, naši, za nás zvýšit tu komunikaci maximálně, jak to lze. To je rozhodně jeden z těch důležitých prvků, kterém nepolevujeme, aby eh, tato poselství byla známa. Ale myslím si, že eh, tisk v širším slova smyslu není eh, nemá tak velký zájem o dobré zprávy. Je tu hodně aktivity s specializovaným tiskem, vy ve, ve, my v naší oblasti, vy ve vaší. Myslím, že je tady hodně velký zájem toho specializovaného tisku a e, spotřebitelů, kteří jsou motivováni, kteří chtějí vědět více o zdravotních dopadech e, na naše politiky. Takže sociální média jsou rovněž velmi aktivní. Takže i s nimi můžeme spolupracovat. Ale aby eh, mainstreamový tisk měl eh, o to zájem, to, to musí vzejít z Bruselu a z komise. Myslím, že oni mají lepší páku, eh, mají lepší kontakty na obecný tisk. Naš, tedy masová média. Eh, dále otázka Brexitu a vazby na naší schopnost vybírat poplatky. Já bych uvítal, aby agentury dostaly volnější ruku při vytváření služeb ve prospěch firem a členských států, za něž mohou vybírat poplatky tak aby byly nezávislejší na eh, dotacích a pak případném krácení dotací, abychom mohli lépe eh, vykonávat náš mandát. Domnívám se, že to by, to by bylo opravdu vítáné, vítané eh, v kontextu příštího víceletého finančního rámce. Doufám, že komise bude otevřena takovým krokům, které by vyžadovaly určité změny těch nařízení a re, regulací, které upravují tyto eh, agentury. Ale myslím, že by to bylo by ve prospěch nejen občanů, ale eh, také samotných správních orgánů a firm. Děkuji. A poslední otázka se týká, myslím, kadmia ze strany paní Ayuso. If I remember well, so I would like to ask EEB to try to react. Thank you very